Okay. Dear colleagues, Vážení kolegové, musíme začít, protože pan komisař po dnešním eh, dopoledním kolegiu komisařů a po tiskové konferenci nám představí eh, nový návrh reformy ETS. Bude ale muset jít eh, ve 16.25 do výboru ITRE. Takže nemáme příliš mnoho času a určitě máte pro pana komisaře spoustu otázek. Já začnu tím, že okamžitě dám panu komisaři slovo, aby nám ukázal, jaká je hlavní myšlenka eh, návrhu komise na reformu ETS. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, před osmi měsíci, když jsme se setkali poprvé, jsem se zavázal k rychlé akci na reformě evropského trhu s uhlíkem. Jakmile bude projednána rezerva tržní stability. Jsem rád, že jsem mohl svůj slib dodržet. A požádal jsem, abych k vám dnes mohl přijít, abych vám představil návrh komise na revizi e, emisního obchodovacího systému z období, v období po roce 2020. Je to pouze týden poté, co Evropský parlament odhlasoval legislativu o rezervě tržní stability, což je velice důležitý krok směrem k širší revizi e, evropského ETS. Navíc ten návrh, který vám dnes prezentuji, je součástí širšího balíčku. Tento letní balíček eh, neskoumá pouze to, jak přizpůsobit uhlíkový trh příštímu desetiletí, ale zabývá se také tím, jak změnit naše energetické systémy, aby lépe odpovídaly potřebám evropských spotřebitelů a společností. To znamená, že spotřebitelé dostanou lepší informace prostřednictvím lepšího energetického označování a eh, bude podpořen vývoj flex flexibilního trhu s elektřinou zaměřeného na spotřebitele eh, a balíček obsahuje následující návrhy. Za prvé sdělení o eh, tržním designu, za druhé strategii na posílení spotřebitelů energie, za třetí revizi evropského uhlíkového trhu a za čtvrté eh, aktualizace směrnice o energetickém označování. To všechno jsou naše snahy o naplnění cílu energetické unie. Dnes se soustředím na tu revizi ETS a pokud mi to dovolí čas, zmíním se i o ostatních částích toho letního balíčku. Eh, loni v říjnu, tedy před devíti měsíci, eh, naši lídři eh, dospěli k průlomové dohodě o evropském cíli snížení domácích skleníkových emisí o nejméně 40 do roku 2030, a to v rámci politického rámce pro klima a energii 2030. Dnešní návrh o revizi ETS znamená, že jsme připraveni tomuto závazku dostat. Je to také součást našeho příspěvku k nové globální klimatické dohodě, která má být přijata v Paříži letos v prosinci. E, tím, že jsme učinili první legislativní krok k naplnění našeho závazku, ukazujeme, že Evropa proměňuje slova v činy. E, vysíláme tím silný signál e, mezinárodní komunitě, a to v kritické chvíli, kdy ostatní hlavní aktéři jako G7 a Čína také dali najevo své pevné odhodlání. Děláme to proto, abychom se přičinili o udržení nárůstu globální průměrné teploty pod dvěma stupni Celsia a děláme to pro evropské občany a firmy. A co je zásadní, povzbuzujeme členské státy, aby využívali část svých příjmů z ETS na financování klimatických akcí v neevropských zemích, včetně akcí, které je mají přizpůsobit na dopad klimatických změn. Dnešní návrh je v souladu se strategickými pokyny eh, evropských lídrů a zohledňuje pohledy zainteresovaných stran a občanů, kteří se účastnili našich rozsáhlých veřejných konzultací. A v neposlední řadě e, tento návrh se zakládá na důležitých zkušenostech, e, které nazbíraly e, veřejné orgány i společnosti po celé Evropě v průběhu prvního desetiletí ETS. Takže návrh se zakládá na ponaučeních z těchto let a také na zásadách spravedlnosti, solidarity a transparentnosti. Eh, teď přejdu k hlavním bodům toho návrhu. Eh, naším cílem je zajistit, aby evropský ETS, tedy naš, náš vlajkový nástroj na boj proti klimatické změně, zůstal eh, efektivním a účinným způsobem na snižování emisí také v následujícím desetiletí. Proto navrhujeme změny v tří klíčových oblastech. Za prvé, zvýšíme tempo snižování emisí po roce 2020 za druhé zavedeme zacílenější pravidla pro volnou alokaci emisních povolenek a za třetí posílíme financování pro nízkouhlíkovou inovaci a modernizaci energetického sektoru. Prvním prvkem revize je e, zajištění toho, aby systém přinesl ambiciozní snižování emisí kterého je potřeba dosáhnout. Jak jistě víte, loni lídři Evropské unie odsouhlasili závazný cíl snížit skleníkové emise o nejméně 40 do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. To si žádá aby emise v sektorech, které pokrývá ETS, se snižovaly ještě více, tedy eh, o 43% eh, v porovnání s rokem 2005. Abychom dosáhli tohoto cíle, eh, celkové množství emisních povolenek v systému se bude muset snižovat rychleji po roce 2020 a proto v souladu se závěry Evropské rady navrhujeme snížit celkový počet povolenek o 2,2 každý rok, počínaje rokem 2021. V současnosti se to množství snižuje ročně o 1,74 e, Náš návrh e, rychleji snižovat tento strop znamená dodatečné snížení emisí CO2 o zhruba 500 milionů tun během celého desetiletí, e, což je ekvivalent ročních emisí celého Spojeného království. Druhou oblastí zásadních změn bude modernizace pravidel pro volnou alokaci emisních povolenek. V uplynulých letech evropský průmysl dosahoval značných redukcí emisí a zároveň si zachoval konkurenceschopnost na mezinárodních trzích. E, to ukazuje, že snižování emisí a udržení konkurenceschopností se nevylučuje. E, abychom ale vytvořili správné synergie mezi těmito dvěma cíly, je zapotřebí e, provést to inteligentně. V tomto návrhu konstatujeme, že některé sektory jsou ohroženy ztrátou mezinárodní konkurenceschopnosti a že jsou vystaveny riziku eh, úniku uhlíku. Eh, alespoň dokud eh, má Evropská unie přísnější klimatické síle než ostatní velké ekonomiky. Tento návrh adresuje tyto obavy, které jsou zároveň obavami Evropského parlamentu. Celkově základní struktura ETS zůstane stejná po roce 2020. Tedy Významný podíl povolenek bude vydražen v průběhu této dekády a tento podíl zůstane stálý, zůstane konstantní i v následující dekádě na základě eh, rozhodnutí závěru Rady z října. Zbytek eh, povolenek bude eh, zdarma alokován firmám působícím v Evropské unii, které jsou ohroženy únikem uhlíku. Očekáváme, že bude alokováno zhruba 6,3 miliard povolenek zdarma mezi roky 2021 a 2030. To byl jeden z bodů, bodů, eh, o které žádal Evropský parlament během vyjednávání o rezervě tržní stability a já jsem tento bod přijal. Kdybychom nezavedli pokračování ustanovení o úniku uhlíku, pak tyto ustanovení by přestaly platit od roku 2020. Nicméně musíme se postarat o to, aby eh, z těchto volných povolenek těžili především ti, kdo nejvíce eh, potřebují eh, drastickou redukci povolenek, kterým systém projde. Chtěl bych vám připomenout, že eh, strop se má snižovat ročně o 2,2%, a že počet povolenek, které se budou dražit, má zůstat. To v praxi zůstane, že čím, to v praxi způsobí, že čím dál méně povolenek bude zadarmo. E, právě proto naše ustanovení musí být zacílenější. Proto v dnešním návrhu jsou zrevidována pravidla pro volnou alokaci a soustředí se na ty sektory, které jsou nejsilněji ohroženy přesunutím produkce z Evropské unie do zemí s méně ambiciózní politikou. E, my tak vlastně udržujeme ten seznam úniku uhlíku, jak jak to žádal Evropský parlament a očekáváme, že tento seznam eh, bude eh, zahrnovat zhruba 50 velkých energeticky intenzivních sektorů, eh, které jsou na tom seznamu i teď. Návrh také povzbuzuje členské státy, aby využívali příjmy z aukcí, z ETS, na kompenzaci určitých investic do, elektri- do elektricky intenzivních sektorů, Eh, pokud jde o eh, skleníkové emise, tak to také žádal Evropský parlament. Eh, mým cílem je také vytvořit rovné podmínky mezi členskými státy a posílit transparentnost. Třetím prvkem je rozšířené financování na nízkouhlíkový přechod. Navrhujeme vytvoření několika podpůrných mechanismů, které by pomohly průmyslu a energetickému sektoru utkat se s inovačními a investičními výzvami, které nás čekají. Bude vytvořen inovační fond, který bude rozšířen rozšiřovat současnou podporu inovativním nízkouhlíkovým technologiím. E, tento e, fond e, bude založen na duchu současného programu NER 300, který přinesl inovaci v, technologiích obnovitelné energie a také systému zachycování a ukládání uhlíků, a to díky výtěžkům z 300 milionů povolenek během let 2013 až 2020. Prostřednictvím tohoto fondu výtěžky ze zhruba 450 milionů povolenek, včetně těch dodatečných 50 50 milionů povolenek z rezervy tržní stability, budeme moci podporovat a rozšiřovat nízkouhlíkovou inovaci v energeticky intenzivním průmyslu. Budeme také poskytovat podporu nízkopříjmovým členským státům, eh, které budou potřebovat investice do energetických systémů v eh, prostřednictvím modernizačního fondu. Eh, volné povolenky budou k dispozici deseti nízkopříjmovým členským státům, aby mohli zmodernizovat svůj energetický sektor. Tento fond bude také usnadňovat investice a posilovat energetickou účinnost v těchto členských státech. Těchto deset členských států bude mít důležitou roli ve správě modernizačního fondu a obou těchto fondů se bude účastnit Evropská investiční banka. Revize ETS společně se zbytkem návrhu v našem letním balíčku, který dnes představujeme, jsou zásadním krokem k naplnění cíle vybudování e, odolné energetické unie e, s, e, se silnou klimatickou politikou, což je hlavní priorita Junkrovy komise. Předseda Juncker a všichni komise komisaři jsou přesvědčeni o tom, že cenově dostupná, bezpečná a klimaticky příznivá energie je základním krokem k tomu, aby Evropa byla v budoucnu silnější. E, řešením problémů z oblasti energetiky a klimatu můžeme e, vytvořit nová pracovní místa, docílit růstu a investovat do lepšího a bezpečnějšího zdravotního prostředí. Vytvoření trhu s uhlíkem před deseti lety učinilo z Evropy silného a důvěryhodného partnera v mezinárodních klimatických jednáních. Dnešním návrhem znovu posilujeme svůj hlas před rozhovory v Paříži na konci letošního roku. Nadále inspirujeme také další partnery, jako je Čína, aby se přidali k našemu úsilí. Čím dál více zemí a regionů vnímá oceňování uhlíku jako silný a cenově úsporný eh, hnací motor pro postupnou, ale udržitelnou dekarbonizaci našich ekonomik eh, Komise eh, je eh, odhodlána konstruktivně pracovat na všech prvcích tohoto balíčku. Počítám s vaším aktivním zapojením, abychom proměnili návrh na ETS v efektivní legislativu a eh, doufám, že pomůžete prosadit ty tolik potřebné reformy naší energetiky. Těším se na vaše názory a těším se na spolupráci na této naší společné cestě k nízkouhlíkové budoucnosti ve prospěch našeho průmyslu, občanů a celé planety. Děkuji vám. Thank you very much, uh, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Děkuji za to, že jste si zvolil právě náš výbor, proto abyste poprvé v parlamentu vysvětlil váš návrh. Nyní tedy začneme s prvním kolem dotazů a komentářů. Nejprve zástupci jednotlivých politických frakcí. A slovo má Petr Líze. Prosím, držte se dvou minut. Já Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji rovněž panu komisaři. Pane komisaři, já vám blahopřeji k návrhu, který jste dnes zde představil. Je velmi ambicionovaný. Máme v oblasti ETS povinnost redukovat o 43%. A my, my bez flexibilních mechanismů jako CDM je to skutečně obrovský krok, více než bylo zatím přijato pro rok 2020, ale ten návrh bere ohled na oprávněné obavy průmyslu jako EPP. Vítáme zejména inovační fond a také vítáme, že seznam uhlíku, uniku uhlíku bude i nadále a že budeme mít bezplatné přidělování Herbert Royal, kolega z výboru pro průmysl, kritizoval, že předělování pro průmysl se drasticky sníží. A já poukazuji, že to byly členské státy v říjnu, a zejména to bylo Polsko, které na toto tlačily. A to proto, že Fondu pro modernizaci elektráren ve východní Evropě chtěli získat co možná nejvíce peněz. Takže si musíme položit otázku, o co tedy vlastně jde. Bylo by možné to změnit, pak by ovšem Polsko muselo být ochotno tento fond poněkud zmenšit. Pak bychom tedy měli volnou ruku pro přidělování průmyslu. A jedna věc, rád bych věděl, co si o tom myslíme. My tady nyní pro průmysl, když musíme redukovat o 43%, vytváříme mechanismus CDM a respektive odstraňujeme mechanismus CDM a mechanismus společné implementace a zároveň vedeme vyjednávání o letecké dopravě s ICAO, respektive to, toto je vedeno v rámci ICAO. A tam se vyjednává o tom, že by letecká doprava od roku 2020 již nenavyšovala emise a, a vše, co by se navýšila po roce 2020, mám tím napisy emise, má být utlumovena pomocí flexibilních mechanismů, takže tam CDM a společná implementace v podstatě, jak si se nabízí jako jediné řešení. Takže vás eh, velmi prosím o to, abychom velice dbali o to, abychom nepřistupovali nerovně k eh, různým sektorům, abychom tedy na jedné straně nebyli příliš přísní v rámci průmyslu a na druhé straně ne Eh, slavili jako úspěch něco, co vlastně, eh, kdy ta situace je taková, že tady máme jistou, pouze jistou stabilizaci pomocí CDM a dalších mechanismů. A nyní pan Grote. Děkuji mnohokrát, že návrh byl předložen ještě před letní přestávkou a to v letošním roce 2015, protože si myslím, že je to důležitý signál hm, také vůči veřejnosti, my jsme měli několik eh, opravných opatření, backloading, a další. A myslím si, že váš návrh jde správným směrem. Není sice tak ambiciozní, jak bychom si bývali přáli na tom či onom místě, ale myslím si, že nyní se dorozpoutá obrovský boj o únik uhlíku a tady jsem rád, že se chcete podívat na určité okrajové oblasti, protože je jasné, že jisté typy průmyslu budou i nadále potřebovat ochranu, ale takové ty ochranné oblasti, okrajové oblasti, tady je třeba si skutečně zvážit, zda je nutné, aby skutečně byly na seznamu uniku uhlíku. Petr Líze dobře zmínil oblast letecké dopravy a tady já bych si přála ze strany komise tlak i v budoucnu na to, aby i ty oblasti, které ještě nenesou odpovědnost. My, my se tady snažíme vlastně eh, se zaměřovat na odpadní plyny z aut a tak dále. Tady jsme velmi přísní, ale letecký průmysl, promiňte, letecká doprava zatím ještě vůbec nepřispívá, takže je třeba, aby v budoucnu se to změnilo. Budeme mít jistě velice zajímavou rozpravu i vy na radě, i my zde. Budeme jim se vést velmi odpovědně i s ohledem na konferenci COP21 v Paříži, takže si myslím, že před námi jsou skutečně velice zajímavé a napjaté týdny a měsíce. A další otázka, a ta se týká labelingu, tedy energetických štítků, o tom se také hovořilo u nás ve výboru a já musím říci, že v mnoha oblastech je to podle mě dobré, ale v těch oblastech, kde ještě nemáme vše v A+, a A++, tak tam a mám tady ty věci, které odráží ty nejlepší dostupné technologie, Mám tím na, příž, na mysli 94% u um, tepla. Když tady budeme mít uh, 91% uh, energetické účinnosti, a takovéto vytápění se potom zařadí do kategorie D, tak to si myslím není správný návrh a je třeba, abychom si ještě jednou zvážili, zda to je správný přístup. My to děláme v rámci probíhajícího legislativního postupu. Ano, všechny, abychom tady měli všechno jenom z A+, A++, to jistě není správný přístup, ale abychom tady měli takový obrovský rozdíl a krok směrem tím opačným, to si myslím je není vhodné. Možná k nám k tomu ještě něco řekneme. Te, jak ji říkám, návrh jde správným směrem, my to tedy parlamentu budeme zpracovávat a budeme dbát na to, aby eh, ten návrh tak nějak eh, se nám nevymkl z kolejí. Děkuji. Děkuji nyní za ECR Mark Demesmecker. Eh, Děkuji, mm, pane komisaři. Budu velmi stručný. I nadále je tady nebezpečí, že podniky náročné na energie se přesunou do jiné části světa a tím pádem i pracovní místa. Mám tím na mysli ten takzvaný únik uhlíku, carbon leakage. Ten seznam těch dotčených podniků A také předělování povolenek zadarmo, ano, to zde je. Ale znamená to, že pouze ti nejlepší z toho energeticky intenzivního odvětví, energeticky náročného odvětví budou dostávat povolenky zadarmo. Do jaké míry si myslíte, že jste našli skutečně strukturální řešení pro to, abyste zabránili riziku odcházení energeticky náročného průmyslu, abyste tedy zabránili tomu takzvanému úniku uhlíku. Já si myslím, že potřebujeme spíš nějaký efekt, který zatraktivní nové technologie, které pak budou používány i uvnitř Evropy a na druhé straně povedou i k inovacím mimo Evropu. Právě s ohledem na otázky ochrany klimatu. Jaká konkrétní nařízení a opatření tedy ve svém návrhu připravujete? Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Děkuji vám za vaši prezentaci a také za to, že jste představil vůbec ten dnešní balíček eh, v tomto parlamentu. Myslím si, že to je gesto, které můžeme pouze uvítat. Já musím říci, že já jsem pozitivně, možná ne překvapen, ale pozitivně se dívám na ten váš balíček. Myslím si, že má určitou úroveň ambicí. Eh, liberální skupina je velice silně pro ten fond inovací, který je v tom balíčku obsažen a také eh, jsem rád, že se zaměřujete na boj proti carbon leakage, proti úniku uhlíku. Myslím si, že to opravdu potřebujeme. Mám jednu konkrétní otázku. Ta se nevstavuje pouze k rozsahu vydávání povolenek zdarma v elektrárnám ve střední a východní Evropě po roce 2020, byť ta původní myšlenka byla to kolem roku 20, 2020 ukončit, ale také mne zajímají ty investice, které jsou svázány s těmi volnými povolenkami Především eh, ty, které jdou do eh, uhelného průmyslu ve východní a střední Evropě. V minulosti jsme viděli, že celá řada těch prostředků byla vynaložena na těžbu uhlí a to si myslím není ten nejlepší způsob, jak eh, zabránit tomu, aby emise oxidu uhlíku rostly v budoucnosti. Takže já bych se chtěla zeptat, jak tomu po roce 2020 chcete zabránit, aby země východní a střední Evropy i nadále vynakládaly ty investice, které pocházejí z těch volných povolenek, do uhelného průmyslu? To je jedna otázka. A druhá otázka se týká toho, jak chcete zabránit zkreslení na trhu s, en- s elektřinou. Protože eh, například Švédsko a Polsko jsou propojeny. Polsko dostává ty volné povolenky, Švédsko nikoli, pokud jde tedy o produkci energie. Takže tam může dojít k určitému narušení trhu s elektřinou. A jak tomu chcete zabránit? Děkuji. Děkuji také. Zaguje, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Také mě dovolte poděkovat především panu komisaři, protože uh, si vážíme toho, že za náma přišel vlastně po tiskové konferenci a jsme jedni z prvních, kterým ten balíček představuje a ze kterým o něm hlavně chce diskutovat v rámci parlamentu. Uh, na druhou stranu mi dovolte říct, že byť chápu, že je to letní balíček, tak je řada věcí, které mi v tom balíčku, pokud se bavíme o tom, že bychom ho chtěli směřovat k kopu 21 v prosinci, chybí. Protože určitě eh, reforma EU ETS není to jediné, co by jsme měli udělat pro to, abychom eh, snižovali nejenom emise, ale aby i ta celková teplota nevzrostla nad ty, eh, nebo byla pod úrovní těch dvou stupňů Celzia. Eh, já musím říct, že mě trošku mrzí, že jsem tam nenašla nic týkající se třeba energetické účinnosti, která dneska je modelem, který ve většině států funguje a určitě je tam velká rezerva toho, kde můžeme zlepšit ještě naši energetickou účinnost, tak abychom také přispěli k těmu plnění těch cílů Eh, je tam eh, řada věcí nebo nenašla jsem tam věci týkající se energetické bezpečnosti eh, energetických budov a další a další. já chápu že jsme na tento balíček čekali že po minulém týdnu a schválení market stability reserve jsme všichni rádi že alespoň něco máme na stole na druhou stranu pevně věřím že po letním balíčku bude následovat snad troufnu si říct podzimní balíček který ten letní doplní tak aby opravdu ukázal tu úroveň našich ambicí a mohli jsme si říct že do paříže jedeme s tím že víme že chceme být ambiciózní a že ten náš projekt který chceme představit našim partnerům eh, je projektem který není pouze zaměřen na jednu část v tomhle případě eu ets ale je zaměřen na eh, více složek které můžou ochraně klimatu pomoci. děkuji. Thank you very much. And Děkuji. Děkuji. Nyní za zelené pane Kaut. Děkuji. Děkuji také vám, pane komisaři, za to, že jste nám takto rychle přišel eh, představit eh, vaše plány. My to ještě studujeme, nicméně velice vaši iniciativu oceňujeme. Vy jste to nazval letním balíčkem. Možná pokud se podíváme na všechny ty dárky, které uh, Eh, tam jsou, tak by to možná mohlo být nazváno spíš nějakým zimním nebo vánočním balíčkem. A k těm kolegům, kteří neustále hovoří o carbon leakage, o úniku uhlíku, tak já bych pro ně chtěl zhrnout, co nyní děláme směrem k průmyslovým odvětvím, aby si poté mohli eh, přestat stěžovat, protože carbon leakage skutečně je zde hodně eh, brán v úvahu. 6,3 miliard eh, povolenek bude dána průmyslu zdarma, to je téměř polovina a bude to představovat asi 100 eh, 600 miliard euro, které jsou takto vlastně dány zdarma. Potom zde máme ten investiční a modernizační eh, fond, to v podstatě také jak si dáváno průmyslu zdarma. A navíc ještě členské státy si mohou, mohou i nadále kompenzovat nepřímé náklady. Tím pádem tedy inovační fond, modernizační fond, volné povolenky, možnost kompenzací pro nepřímé náklady, nepřímých nákladů pro průmyslová odvětví, to zůstává nadále na členských státech, to všechno v tomto balíčku zůstává. Pane komisaři, toto je ale skutečně takový balíček vánočních dárků, není to letní balíček. Pokud se podíváme na podrobnosti, tak víceméně 400 milionů nepřidělených povolenek z fáze 1 jsou přes, z fáze 3 jsou přesunuty do fáze 4. A to jde proti samotnému duchu toho, co jsme říkali, že nepřidělené povolenky by měly jít do Market Stability Reserve. A vy to nyní dáváte vlastně zdarma, převádíte to z fáze 3 do fáze 4 a tím vlastně oslabujete cíle ve fázi 4. A to je také součástí toho balíčku. Můžete to prosím vysvětlit a prosím neříkejte nám, že jsme o to žádali. My jsme vás žádali o to, abyste se na to podíval a ne, abyste 400 milionů nealokovaných povolenek dával zdarma ve fázi 4. Pokud jde o modernizační fond, vy jste zmínil jakousi eh, radu, která bude rozhodovat o těch investicích, ale jak si můžeme být jisti, že tento fond nebude pouze další eh, dotací pro uhlí. Jak to zaručíte? A otázka nakonec, proč jste nevyužil tohoto okamžiku proto, abyste se zbavil toho velkého přebytku povolenek z fáze 3. Tam máme asi 2, 2 miliardy hodnoty těchto povolenek a vy vůbec nenavrhujete, aby něco z toho bylo vypuštěno. Takže tím jsem tedy velice zklamán. Děkuji Bási za EFDD, pan Pericíny. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisáři že jste mezi nás přišel. Já se pokusím položit otázku, i když jak se to již stalo několikrát, jsem i nyní přesvědčen o tom, že asi odpověď na ně nedostanu. Komise navrhuje velké investice do infrastruktur, takzvané projekty ve všeobecném zájmu, aby e, podpořila vzájemná propojení energetických sítí. Tyto projekty by měly přispět nejen k integraci energetického trhu, ale také k navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a tím pádem k snížení emisí oxidu uhličitého. Ale většina těch projektů, které byly přijaty, některé se tedy týkají elektřiny, ale většina se týká plynu, potom dopravy, přepravy eh, ropy a dalších látek. A tam bude zrychlený postup pro udělování licencí. Budou tam výhodnější podmínky v rámci legoračního rámce a také budou mít více financí z CEFu, 5,5 miliard evropských fondů na dobu 2014 až 2020 a asi půl miliardy je dostupná již eh, nyní. Eh, z celé té řady projektů ve členských státech pouze dva ty projekty mají za cíl eh, budování tzv. smart grids, inteligentních sítí, a podporují využívání obnovitelných zdrojů. Nevím, zda si pamatujete, pane komisaři, když jste kandidoval, tak si mnozí z vás stěžovali na váš střed zájmu. Já v tom nevidím pouze formální stížnost, ale vidím, že ten střed zájmu je skutečně reálný, hmatatelný, protože vy se zaměřujete na fosilní zdroje, zatímco my bychom se měli vydat celá jinou cestou. Můžete nám to prosím vysvětlit? Děkuji. A nyní za skupinu ENF paní Tornau. Tornáno. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za informace, které jste nám podal. Omezit eh, dopady klimatu na občany a hospodářství musí být naší prioritou, avšak jsou zde i určité nevyřešené otázky protože si myslím, že nemáme dostatek prostředků na dosažení našich cílů, alespoň pokud jde o ty cíle, které jsme si stanovili, protože ty jsou velice ambiciózní. Jsou samozřejmě progresivní, ale některé e, členské státy je vidí spíše jako zátěž než jako úspěch, protože ti největší znečišťovatelé jak si s námi nehrají stejnou hru. Členské státy sami nemohou jak si e, nést důsledky celosvětových postupů. My samozřejmě zde e, máme e, pocit, že Evropská unie e, postupuje kupředu, ale myslím si, že bychom měli postupovat kupředu postupně a realisticky. Rozvíjející země budou za několik let více znečišťovat než země severu a je třeba budovat určité alternativní modely, které těmto zemím umožní další vývoj. První otázka. Jak byste chtěl přinutit eh, i ostatní země, aby se účastnili úsilí na snížení eh, dopadu klimatických změn. Také se chci zeptat, zda máte nějakou eh, bilanci, pokud jde o dopad klimatické politiky na náš průmysl a na hospodářství. Unie energií, to je skvělý nápad, ale má také určitá rizika. My se snažíme integrovat průmysl v energetické a energetické sítě a komise je vlastně eh, tlačena k otevření tohoto sektoru a k jeho liberalizaci. Ale ty sítě evropských rozměrů, ty samozřejmě to povede k tomu, že zde dojde ke stejným eh, problémům, které měly ve Spojených státech po reformách administrativy eh, Carterovi a Clintonovi. Jaké chcete předložit záruky proto aby se toto nestalo a jak se komise dívá na možnou liberalizaci v tom evropském měřítku. Pokud jde o dodávky energií a energetickou nezávislost, to je samozřejmě velice zásadní téma, ale ta témata jsou širší než témata, která spadají pod náš výbor. A v současnosti je třeba vidět tu situaci také tak, že my dosud dovážíme uhlovodíky ze zemí zálivu. Thank you very much. And... Děkuji vám. A nyní, pane komisaři, máte slovo, abyste odpověděl. Pokusím se, pane předsedo. Já začnu panem Lízem. Je jasné, že v letectví probíhají vyjednávání v ICAO my jsme, eh, v disku, my jsme v minulosti měli velmi složité debaty o zahrnutí letectví do ETS. Byly to interní debaty a víte, jak to dopadlo. A podle mého názoru pařížská konference nás posune směrem k pozitivnímu výsledku eh, také u ICAO do roku 2016. Myslím si, že i letectví by mělo být součástí pařížských rozhovorů o globální dohodě. Já tedy beru v potaz vaše obavy z toho, že některé sektory vyvíjí hodně úsilí, zatímco jiné se neúčastní stejně závazně. Pan Grote říká, že e, ten návrh není tak ambiciozní, jak by se někomu líbilo, ale já si myslím, že je rozumně ambiciozní a že je to dobrý výchozí bod pro rozhovory s parlamentem. Je tam vlastně e, jedno sdělení. Ten návrh je vyvážený a jakékoliv změny by na to měly dopad. Kdybychom změnili distribuční klíč mezi eh, dražbami a eh, volným přidělováním, mělo by to dopad, protože my máme eh, cíl 43% snížení emisí, který musíme splnit. A proto je složité to měnit, ale dá se to měnit mnoha způsoby. Já ale očekávám velice dobrou spolupráci s parlamentem i na technické úrovni, abychom e, zjistili, jaké by byly e, následky jakýchkoliv velkých změn v návrhu, protože ten návrh e, jsme vyvíjeli dlouho ve spolupráci s našimi službami, je to velice komplikované a technické. Pokud jde o označování, tak já chápu vaše obavy. Označování, ta nálepka byla úspěchem, ale zároveň je zapotřebí držet krok s vývojem technologií. Spotřebitelé nás žádají, abychom to zjednodušili. Samozřejmě dá se říct, že jsme možná u certifikačního procesu zašli příliš daleko, anebo možná ne, to by mohlo být předmětem diskuze, ale hlavní idea je zjednodušit eh, ten systém, abychom eliminovali zmatení spotřebitelů a aby zkrátka eh, to, eh, co je označeno jako nejlepší elektrospotřebič, bylo opravdu nejlepší. Aby se nestalo, že nad A plus je ještě A plus plus a A plus plus plus, takže A plus vlastně není nejlepší. Měli bychom se tedy vrátit od A ke G ale o tom budeme eh, diskutovat s parlamentem eh, ještě dlouho. Samozřejmě bude nějaké přechodné ustanovení a je zapotřebí to udělat chytře, aby průmysl zůstal chráněn. Eh, ten návrh má mnoho důležitých prvků, jako je například databáze, to musíme zkoumat, takže zkrátka tady je prostor pro dlouhé diskuze. Pan Demesmaker. E, nikdo nebude mít žádné svobodné právo. I když pan Eckhout říká, že je to vánoční dárek, tak každý se bude muset snažit. Eh, jestliže sektory eh, v ETS dosáhnou snížení 43%, znamená to, že budou muset mít o 20 eh, bodů víc než v minulosti. Každý se tedy bude muset snažit. A pokud nejste ten nejlepší žák, a, a jak říkal pan Demesmaker, tak se budete muset snažit víc. V minulosti jsme měli seznam, kde téměř 180 lidí měli 100% povolenek a to se sníží na 50%. Takže, takže ne, každý se bude muset snažit, není to žádné právo na povolenky zdarma pro někoho. Sektory v ETS i mimo ETS eh, e se musí podílet na snižování o 43%. Zoprava zemědělství, průmysl i budovy. Je pravda, že existuje riziko úniku uhlíku a že ti, kdo budou mít nejlepší výkonnost, budou mít 100% povolenek. V současnosti nevíme, kdo budou ti, kteří budou mít nejlepší výkon, eh, protože to je probíhající proces. A my budeme zohledňovat také eh, energetickou intenzitu a eh, obchodní intenzitu Eh, na základě dat z let 2013 až 2017. To znamená, že v roce 2019 bude eh, mít komise jasná data eh, ohledně toho, kdo má 30% povolenek a kdo má jiné procento povolenek. Pan Gerbrandy položil dvě otázky. Jedna se týkala toho, co se stane s modernizačním fondem, a jaké jsou problémy s investicemi. Ten návrh říká, že investice musí být v souladu s cíly ETS. A cílem ETS e je samozřejmě dekarbonizace ekonomiky. Všechny investice musí přispívat ke snižování emisí v energetickém sektoru a detailní investiční pokyny budou stanoveny pro modernizační fond. To je jasné. Samozřejmě ta výjimka pro nízkopříjmové státy na e, volné povolenky pro e, energetiku, e, na to jste se ptala, to bylo schváleno Evropskou radou a komise tady navrhuje více transparentnosti, aby investice ve výši 10 milionů eur prošly výběrovým řízením aby nedošlo k narušení. Pokud jde o narušení trhu s elektřinou, tak ten návrh je formulován tak, že členské státy by měly eh, kompenzovat eh, toto narušování prostřednictvím státní dotace. Eh, pa, paní Kateřina Konečná říká, že e, ten návrh není dostatečně ambiciozní, protože tam není energetická bezpečnost a energetická účinnost a energetická účinnost v budovách. Tak e, ano, toto e, je samozřejmě první takový návrh a za rok přijdeme s novou revizí. Přijdeme s revizí nařízení o dodávkách plynu. To bude příští rok. Chystáme také reformu směrnice o energetické účinnosti. E, pak také směrnice o e, obnovitelných energetických zdrojích a o energetické výkonnosti budov. To všechno bude v tom balíčku příští rok. My pracujeme velice rychlým tempem, ale nejprve musíme zavést toto e, v pracovním programu komise a nejprve musíme diskutovat tedy v komisi o pracovním programu, ale v říjnu zahrneme tento návrh do našich debat dělat. Eh, Bas Eichhout říká, že je to spíše zimní balíček. Moje vnoučata říkají, že vypadám jako Santa Claus, ale eh, to není žádný eh, každopádně vánoční balíček. Je tam 6,3 miliard povolenek zadarmo. Ano, Samozřejmě, že je tam 6,3 miliard povolenek zadarmo. E, v minulosti to bylo taky tak. A my e, snižujeme ten strop mnohem rychleji než v minulosti. V minulosti od roku 2010 e, se to snižovalo o 1,74 a nyní jdeme na 2,2. To znamená, že bude o 500 milionů méně povolenek. Takže jestli je to vánoční dárek nebo zimní balíček, tak já si to nemyslím. Protože my bereme dětem 500 milionů povolenek. A jiným lidem z, zase dělá starosti, že spadnou ze 100% na 30%. Takže je to ambiciozní a vyvážený návrh, ale je zapotřebí nastavit to správně. Musíme se totiž vyhnout věcem, jako je unik uhlíku. Musíme kombinovat ambiciozní závazky ke snížení emisí a e, vyhýbání se úniku uhlíku. Takže je nutné, aby ta pozice byla e, velice vyvážená a pokud jde o tu kritiku z jedné či druhé strany, tak já si myslím, e, pane předsedo, že ten návrh opravdu není nevyvážený. Já jsem očekával otázku pana Eckhouta, protože ten je velmi důsledný a konzistentní a on už dříve mi říkal, co s těmi povolenkami, které půjdou do rezervy tržní stability, eh, a tak tady jde o porušování dohody, eh, tak eh, to bylo rozhodnuto v legislativě o rezervě tržní stability, že většina nealokovaných povolenek z fáze 3 bude dána do rezervy, místo aby byly vydraženy. Zároveň ale e, během trialogu se rozhodlo, že komise zanalizuje, zda 50 milionů povolenek by neměly e, být e, použity na průlomové inovace. A zároveň se řeklo v konečné dohodě v trialozích, že komise bude zkoumat další možnosti na využití povolenek. A v parlamentním usnesení vy jste řekli, že se máme zabývat rizikem uniku uhlíku. Takže my jsme vlastně udělali to, že jsme alokovali 50 milionů povolenek do inovačního fondu, tedy těch, které spadají do definice fáze 3, a 250 milionů povolenek bude využito na vytvoření interní rezervy pro fázi 4. To je rezerva kdyby náhodou byla potřeba. Protože nové průmysly se chtějí ustavit v Evropě a ty nebudou mít žádné povolenky a to by nebyly konkurenceschopné. Takže na to musíme taky pamatovat. To není něco, co by se okamžitě hodilo na trh. To tam je, kde by to náhodou bylo potřeba. Pro eh, nové v eh, průmysly nebo pro eh, firmy s vyšší spotřebou. Původně Evropský parlament požadoval o 300 milionů povolenek na inovaci. Takže i parlament uvažoval o tom, že by se povolenky daly k dispozici členským státům, což bude tím kanálem přes inovační fond. Pak se to snížilo na 50 milionů, ale to se změnilo v rámci procesu spolurozhodování. Takže my to navrhujeme takto, ty povolenky budou přicházet na trh postupně a chtěl bych vám také připomenout, že my nejednáme někde v zákulisí eh, a neobcházíme parlament. Eh, existuje prohlášení Koreperu o rezervě tržní stability, kde komise eh, prohlašuje, že v souladu se závěry Evropské rady z října 2014 revize ETS bude mimo jiné se týkat toho, zda nealokované povolenky budou využity na eh, riziko eh, úniku uhlíku. Takže už tehdy jsme dali najevo, že pro komisi je to otevřená možnost. Ale samozřejmě parlament je suverénní a může s tím naložit, jak bude chtít. Já říkám, že to je vyvážený návrh, eh, protože eh, když dáme tyto povolenky do rezervy, eh, tak tam nezbyde prostor na, pro nové hráče na trhu anebo pro zvýšený výkon. Pokud by, a tím by se vlastně také zvýšilo riziko úniku uhlíku. Takže ono je to tam všechno provázané. Pak tam byla ještě další otázka pana Pedicínyho. na, na, na PCI. V listopadu eh, komise schválí druhý seznam PCI a eh, já můžu říct, že pro nás eh, je to priorita v plynovém sektoru. V elektrickém sektoru první, co komise řekla, že bude desetiprocentní interkonektivita výlučně v elektřině. Ustavili jsme několik skupin na vysoké úrovni, které se zabývají elektřinou aby eh, všechny země měly alespoň 10% úroveň interkonektivity eh, do roku 2020 a začínáme uvažovat o 15% do roku 2030, eh, což je splnitelný cíl. Samozřejmě fosilní paliva by v budoucnu měla být odstraňovat. V tom smyslu hovoří deklarace G7, kterou komise plně podporuje a proto eh, chceme eh, nastoupit na tu trať dekarbonizace a tento návrh jde tímto směrem. A na poslední otázku bych chtěl říct, že eh, návrhem na ETS vlastně jdeme příkladem. V pařížských klimatických rozhovorech musíme udělat dvě věce, věci. Máme nejambicioznější závazky. 45% představili své závazky, eh, ty eh, NDC. Eh, jde o 60% celosvětových emisí. Evropská unie je nejambicioznější ze všech. Zároveň máme cíle a vytváříme legislativu pro trh s uhlíkem. Takže jdeme příkladem. A jak pomáhat ostatním, aby se vydali stejným směrem. Eh, je zapotřebí velký balíček eh, financí pro klimatickou změnu, o tom budou diskutovat ministři financí eh, příští týden v Lucemburku na ekonomickém fóru a je zapotřebí financování na adaptaci a transfer technologií nových obnovitelných zdrojů energie do rozvojových zemí, aby i oni mohli učinit ambicioznější závazky. O to všechno se tedy eh, snažíme společně a tento návrh na ETS je první velkou legislativní akcí a já doufám, že parlament svou prací ho eh, ještě vylepší. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nyní zahájíme druhé kolo dotazů. Prosím o jednominutové dotazy, protože zde mám 17 žádostí o slovo a musíme tuto debatu ukončit ve 4.25. Takže začínáme. Paní Grostet. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste navrhl reorganizovat trh s elektřinou a jak víte, máme zde stále nové zdroje energií, které je třeba do sítí zaintegrovat a to znamená velké náklady pro správce sítí, protože tyto sítě se stávají stále složitějšími, ale je to také komplikované pro spotřebitele. Inteligentní systémy mohou spotřebitelům umožnit modulovat eh, spotřebu a snížit tak fakturu. Jak vidíte rozvoj těch inteligentních sítí ve střednědobém termínu a budete nějak podporovat investice do nich? A také na závěr bych chtěla ještě jednou vás upozornit na situaci v určitých průmyslových odvětvích, například v ocelářství. Tam již proběhly značné snahy o snížení emisí CO2. Oni to dělají již celá desetiletí a v současnosti jsou v takové situaci, že prostě nemůžou už eh, zvyšovat svůj výkon, přestože postupují v dobré víře. Budete jim i nadále dávat eh, povolenky zdarma, abyste nebránil rozvoj ocelářství v Evropě? Děkuji mnohokrát. Paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že nás seznámil s podrobnostmi letního balíčku. Já se budu soustředit především na ten návrh k revizi EU ETS, který přichází ve zlomový okamžik, kdy i další hráči, jako například G7 nebo Čína, ukazují své odhodlání bojovat proti klimatickým změnám. A samozřejmě neustále se opakuje také to, že je potřeba zachovat rovnováhu mezi konkurenceschopností průmyslu na straně jedné a ochranou klimatu na straně druhé. Ale jsou zde e, rizika pro určitá odvětví, která jsou vystavena mezinárodní konkurenci. Především tam, kde vlastně ta, ti druzí hráči nepodnikají takové kroky k ochraně klimatu ten návrh toto bere na vědomí, protože říká, že postupy ostatních zemí eh, vlastně nemají, neobsahují podobné návrhy. Jaké záruky komise navrhuje, aby zaručila mezinárodní konkurenceschopnost těch konkrétních odvětví? Vy na jedné straně zmiňujete ty volné povolenky, ale více než jednou se tam také e, zmiňuje přesunutí těch nákladů na ceny produktu. Co to tedy bude znamenat pro průmyslová odvětví, ale také, co to bude znamenat pro spotřebitele, protože ti nakonec také potřebují mít nějaký užitek z vašeho návrhu. Děkuji. Pan Eck. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste nám dnes zde představil váš letní balíček. Než dopoledne zde eh, na našem výboru byla lucemburská ministrině životního prostředí, paní Dišburg, a oznámila nám, že za lucemburského předsednictví se problém klimatických emisí ze zemědělství s ohledem na klimatickou konferenci COP21 v Paříži stane něčím, čím se budou zabývat, budou zvažovat opatření, aby omezili tyto velice škodlivé emise, které vznikají ze zemědělské činnosti. A já se vás ptám, Můžeme počítat s nějakým dodatečným balíčkem, například v souvislosti s vaším kolegou panem Hogenem, který se bude věnovat přesně tomuto konkrétnímu problému v rámci ochrany klimatu a dodržení cílů klimatických. Jde o to, že v zemědělství skutečně vznikají tak masivní emise, že celé že další řady oblastí, kde je možné emise snížit, vlastně jsou potom tyto emise, toto snížení je zanedbatelné, protože právě zemědělství jak si to vše předčí. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Já mám otázku, která se týká systému ETS. Musíme toto téma nutně propojit s COP21 v Paříži, kde budeme jistě muset hovořit o financování ochrany klimatu, což je velmi obtížná otázka. Často se argumentuje tím, že není možné ještě dále zatěžovat ekonomiku tím, že budeme zavádět opatření pro ochranu klimatu. Říká se, že členské státy proto nemají zdroje, ale zároveň v systému ETS máme příjmy které bychom mohli použít pro financování ochrany klimatu. Ovšem tyto příjmy nepoužíváme pro tento účel, tyto prostředky mizí, mizí v nějakých temných koutech či dírách a já se ptám, zda komise se zaváže takovéto prostředky, ty příjmy ze systému ETS, použít právě zcela konkrétně pro oblast ochrany klimatu, zda například poplunou do toho zeleného klimatického fondu. Děkuji, paní Evi. Děkuji, pane předsedo. Pane, pan komisař Kaněte nám představil nový návrh eh, úpravy systému EU ETS. Tento systém, ale ukázal určitá omezení přístupu cap and trade, který byl zvolen proto, aby byly sníženy emise průmyslových podniků. Za deset let fungování tohoto systému trh s kvótami nepodpořil technologické inovace, které jsou nezbytné pro snížení emisí byť to byl původně cíl tohoto systému. Dále zde došlo k daňovým podvodům ve výši téměř 5 miliard euro a také byla řada povolenek v hodnotě desítek eh, tisíc eh, odcizena. Takže ten systém má řadu nevýhod a přesto se i nadále stále považuje a navrhuje za nejlepší možný přístup, jak emise v průmyslu omezit. Já si říkám, zda bychom neměli diskutovat nyní také o jiných eh, formách, například o zdanění prostřednictvím DPH, protože to by jaksi nepodléhalo spekulacím na sekundárním trhu. Dodržoval by se tak přístup, že kdo znečišťuje, ten platí a vyhnuli bychom se tak i carbon leakage. Děkuji mnohokrát. Pan Belet. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já vám blahopřeji k tomuto ambicióznímu balíčku, protože si skutečně myslím, že to je ambiciózní a myslím si, že není důležité, jestli je letní, zimní nebo vánoční. Eh, Santa Claus sice dává dárky zdarma, ale on je nedává všem dětem. Zlobivým dětem dárky nedává. Je třeba dělat úkoly, chovat se slušně, respektovat pravidla a teprve potom vám Santa Claus dá dárek. Myslím si, že ten přístup je aktuální, má ten dynamický element v sobě, je to dobře zacílené a směrem na polské kolegy bych chtěl říci, že je třeba opět zmínit, že zde je ten fond pro modernizaci, jsou tam také zvláštní výjimky pro nízkopříjmové země. Na to někteří z nás trošku zapomínali i při té štrasburské, při té štrasburské debatě, že prostě záruky tam jsou. Já mám celou řadu otázek, pane komisaři, ale zmíním dvě. První se týká těch produkčních údajů a máme tam určitou mezeru eh, sedmiletou. Chci se zeptat, zda by bylo možno tuto mezeru eh, uzavřít a potom je tam ta kompenzace nepřímých nákladů. Vy eh, říkáte, že v tom návrhu stojí, že by členské státy měly, should, přijmout eh, opatření. Možná bychom tam měli mít ale šel, že je tedy přijmou, že je budou muset přijmout. Myslím si, že i kdyby to tam bylo, tak by členské státy přesto měly určitý manévrovací prostor. Takže navrhuji, abychom zde should nahradili slovem šel a stanovili to jako povinnost. Děkuji. Pan Parňu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem velice rád, že mohu konstatovat, že to, co jste 8. července na plenárce oznámil, bylo následováno konkrétními kroky, dodržel jste svůj slib, bravo, pane komisaře, komisaři Kaněte. Jsem velice rád, že jste přišli s reformovaným systémem EU ETS. Já jakožto zpravodaj za zprávu, která se týká COP21 za Evropský parlament. Jsem velice spokojen, protože jste zde načrtnul určité perspektivy, pokud jde o inovativní způsoby financování což eh, snad bude úhelným kamenem té pařížské dohody v prosinci, jak jste navrhl. Musíme určit správnou cenu za uhlík, tak abychom přišli s řešeními, která budou podporovat zlepšování klimatu. Také zde máme Evropský fond pro strategické investice, EFSI v rámci Junkrova plánu, také navrhujete určité specifické veřejné záruky na zelené investice. Já si myslím, že skutečně tímto plníme toho úlohu, tu úlohu být příkladem ostatním zemím světa a snad se to ukáže i na COP21. Pak mám tři kratičké otázky nebo žádosti o opřesnění. Jak tedy dále rozvíjet ten mechanismus transferu eh, příjmů a eh, tedy z letecké a námořní přepravy do těch zelených investic. Potom, jak vidíte Eh, zdanění eh, fosilních paliv a příjmy z tohoto zdanění také do eh, zelených investic. Děkuji mnohokrát, paní Kardiny, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych se chtěla vrátit eh, k jednomu palčivému bodu. My jakožto parlament eh, jsme tu kompenzaci nepřímých nákladů navrhli do systému, který byl harmonizován, tedy systému ETS, volných povolenek, aukcí CO2. Vše to bylo harmonizováno na úrovni EU, ale je zde tento jeden jediný bod, eh, který jaksi spadá pod členské státy. Já bych vám chtěla dát jeden příklad. V Itálii eh, produkujeme určité druhy eh, hliníku, což má velmi eh, negativní dopad na životní prostředí. A víte také, že asi 80 emisí CO2 tohoto hliníku jsou emise nepřímé. To znamená, my penalizujeme ten sektor, který vlastně se eh, snaží neznečišťovat životní prostředí. Možná by bylo dobré eh, stanovit eh, nějaký fond, který by třeba řídila Evropská investiční banka. Mohlo by to být například v, té, v rámci té tržní rezervy. Děkuji, paní Kutelant. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, pane komisaři, za to, že jste sem přišel a za eh, ochotu eh, reformovat ETS. To byl jeden z vašich naprosto nejdůležitějších úkolů v následujícím legislativním období v oblasti klimatu. A eh, dává nám naději, že to jde správným směrem, přestože souhlasím s Matyasem Grotem, že to mohlo být ještě ambicioznější a že letectví by mohlo přispívat více. Chtěla bych říct, tak také něco eh, ohledně eh, toho návrhu na financování eh, klimatických opatření v rozvojových zemích. A tedy, že to má být na členských státech, aby rozhodli, zda to tak bude nebo ne podle tohoto návrhu. Já eh, si myslím, že důležité je, aby z toho nezůstal pouze slib na papíře. Eh, je, zapo- je samozřejmě zapotřebí financovat opatření v rozvojových zemích a jak zajistit, aby se k ním peníze opravdu dostaly. Eh, jak, jaké jsou záruky, že se zlepší přístup k financí a jak se domníváte vy, že členské státy budou ochotny vyčlenit peníze na tento účel? Děkuji. Děkuji, pan Linz. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já výjimečně nemám poznámku či otázku k ETS, ale chci se zeptat na něco obecně k Evropské energetické unii. Mám otázku a zejména otázku, která se týká zabezpečení dodávek, a propojení energetických sítí. Vy jste oznámil, že v prosinci chcete přijít s sdělením ke zemnímu plynu. Mne zajímá zejména skapalnění zemní plyn. Vaše generální ředitelství v tomto týdnu eh, zahájilo k tomuto konzultační proces. Neby zajímalo, zda ve strategii, kterou připravujete, zpracováváte i takovou tu problematiku širšího kontextu. Zejména by mě zajímalo, jak mimo velké již stávající eh, terminály v námořní příblasti v Zébrugge, Göteborg a Rotterdam, jak mimo tedy tyto může být zajištěna, zajištěny dodávky energií proto, abychom i v rámci vnitrozemské vodní dopravy zajistili další rozšiřování LNG. Děkuji, pan Dans. Děkuji, pan Danc. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří vám poděkovali a ocenili to, že jste mezi nás přišel před letní přestávkou. Děkuji také za vaše komentáře které jste vyslovil před několika týdny, pokud jde o cíle, které by měla mít COP21 a také za potvrzení to, že Evropská unie se bude snažit dosáhnout ambiciozní dohody. Ve Spojeném království se v současnosti hovoří o tom, že Evropa neuspěla, že evropský projekt je v ohrožení a Říkají to i lidé, kteří dříve Evropskou unii podporovali. A myslím si, že nyní máme skutečnou příležitost, eh, které se musíme ujmout a myslím si, že vy to tak právě děláte, právě eh, spočívající v tom, že se zasadíme o úspěch pařížské konference. Pokud jde o konkrétní věci, rád bych se eh, zeptal na otázku rozvoje a klimatických změn z výboru eh, DV by se také určitá delegace měla zúčastnit COP21 a já bych se chtěla zeptat, co v tomto směru chcete udělat. Děkuji. Dále paní Svica. Hvala vám lijepo. Želim se zahvaliti povjereniku Kanětu. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu komisaři za to, že mezi nás dnes přišel a především bych mu chtěla poděkovat za schůzi, která se minulý týden chovala v Dubrovniku, v Chorvatsku, kde byl přijat program priorit v oblasti plynu pro jeho východní Evropu. Já vím, že všechny země mají své problémy, ale společná řešení jsou často účinnější a méně drahá a žádná země by neměla být z energetické sítě Unie vyčlenována. Pokud jde a je to v souladu se společným eh, projektem Unie energií. Vím, že jste již eh, plánovali také financování těchto programů, za to vám také děkuji a děkuji za předložení celého balíčku, který se týká reorganizace systému EU ETS. Děkuji vám za to. Jsem ráda, eh, jsem přesvědčena, že navzájem se můžeme v tom úsilí podporovat, ale chci se zeptat, Vzhledem k tomu, že Evropská unie představuje pouze 10 emisí skleníkových plynů, tak jak si myslíte, že půjde před svědčit ty, kdo jsou nejvíce zodpovědní za ty emise, aby se zúčastnili tohoto úsilí, protože právě oni nejvíce přispívají k těm emisím a tím pádem ke klimatické změně. Já sama si tím lámu hlavu nejde jen o velké mocnosti, ale také o rozvíjející se země. Děkuji. Další řečník. Pane komisaři Kaněte, já vítám vaši prezentaci letního balíčku o energetice, protože, jak říkal kolega Grote, my se tomu budeme velice pečlivě věnovat. Ale dovolte mi trošku hovořit o něčem jiném, než o reformě EU ETS, která je součástí té celkové e, tvorby Unie energií. Vy, pane komisaři, určitě jste zaznamenal smlouvu o stavbě Nord Streamu, tedy plynovodu mezi Severní Evropou, Německem a Ruskem. A ve sdělení o energetické unii a energetické bezpečnosti jsme několikrát nalezli formulaci o tom, že je třeba diverzifikovat zdroje, trasy a dodavatele. A já si myslím, že Nord Stream vlastně zdvojuje již existující trasu. Zemím, eh, jako je Rumunsko nebo Bulharsko nebo Maďarsko, jsme vyčítali, že vyjednávali si sami své smlouvy s dodavateli a dohodli jsme se na tom, že je třeba, aby určité trasy vedly přes Ukrajinu. Ale zde vlastně pomocí Nord Streamu jdeme přes Balcké moře a tím Ukrajinu obcházíme. A já bych byla ráda, abyste mě buď uklidnil, nebo mi řekl, kde se mílím. Pokud tedy eh, South Stream podle komise nebyl strategický a měl se tam aplikovat třetí energetický balíček, tak mi prosím vysvětlete, zde, zda zde platí zásada rovného zacházení, anebo zda máme různá pravidla pro různé projekty. Děkuji mnohokrát. Pan Gřib. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní, děkuji, pane předsedo. Rád bych položil otázku a uniku uhlíku. Vím, že investiční rozhodnutí či rozhodnutí o tom, zda se přesunou pracovní místa, jsou přijímány také s ohledem na potenciální náklady, zejména v době hospodářské krize. Ty náklady hrají skutečně velkou roli Pomysleme například, například na automobilový průmysl. I zde je nebezpečí, že oni přesunou svou výrobu do zahraničí. Jak budeme to celé kontrolovat, k jakému úniku uhlíku došlo či ne? Někdy skutečně podnik je velmi flexibilní, je schopný přesunout svou výrobu během půl roku. A nyní k tomu modernizačnímu a inovačnímu fondu. Jakou roli tam budou sehrávat členské státy, jak to má být celé vy, vybudováno, jak bude vypadat ta struktura, jak budou vypadat správně náklady těchto fondů. Protože eh, fondy nejenom, že budou předělávat peníze, ale také vzniknou náklady díky tomu, že někdo bude muset zpravovat. Děkuji, pan Leinen. Děkuji, pane komisaři, za prezentaci tohoto ambiciozního balíčku. Několik otázek z mé strany také k tomu investičnímu fondu. Jakým způsobem zaručíte, aby i ty investice šly do ekologických eh, technologií, či alespoň neutrálních technologií, aby nedošlo k opaku a dále státní subvence pro kompenzaci nepřímých nákladů. Jak chcete tady zabránit porušení hospodářské soutěže? Máte nějaký postup na to, jak to vypočítávat? A dále Píšete tam, že je třeba respektovat eh, schopnosti technologického benchmarku. V průmyslu se říká, že ti nejlepší, ani ti nejlepší nejsou schopni dosáhnout toho benchmarku a přitom například Evropské ocelářství má ty nejlepší technologie, stejně toho benchmarku nedosáhne a musí platit. Takže mohl byste mi říct, eh, jaký je váš názor na to? Děkuji jako poslední paní Rivasi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kanětemu za to, že je zde mezi námi. Já mám jednu otázku, která se příliš netýká té zprávy. Ve Štrasburku jsem chtěla eh, znát vaše stanovisko, protože vy jste byl zodpovědný za jedno nařízení, o kterém jsme hovořili. Bylo to znečištění potravinového řetězce v případě nukleární katastrofy. My jsme tam měli experty, pozvali experty z Euratomu, ti nechtěli přijít tak jsme eh, chtěli jména těch expertů a komise nám odmítla tato jména sdělit. Vy jste za to, pane Kaněte, zodpovědný a já bych se chtěla zeptat, proč nemůžeme znát jména expertů Euratomu a proč nepřišli na žádost Evropského parlamentu? Takže bych byla ráda, kdybyste mi tuto otázku zodpověděl. Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní dáme slovo panu komisaři, aby odpověděl. Hodně štěstí. Není problém, to zvládneme. Paní Grostet bych chtěl říci, že stále budou sektory, kde bude 100% povolenek, protože když si vezmeme obchodní intenzitu a energetickou institu, intenzitu, tak ten vzorec tak vychází. Takže stále u těch 50 sektorů, nebo kolik jich je, to tak v budoucnu bude. E, samozřejmě, pokud jde o spotřebitele, tak je jasné, že potřebujeme politiku, která by byla zaměřená eh, na spotřebitele, eh, tak aby ta reforma energetiky se týkala jich. Je zapotřebí umožnit spotřebitelům eh, být aktivní a používat chytré měřiče a chytré sítě je zapotřebí, aby bylo transparentní vyučtování a dynamické oceňování e, den po dní nebo hodinu po hodině, tak jak je to e, v severských zemích, to ušetří až 30%. A musíme umožňovat členským státům vyvíjet vlastní energii, musíme vlastně integrovat tisíce e, spotřebitelů a jejich odběrových míst a pak musíme vyvážit tu síť Musíme eh, vydat tedy eh, sdělení v tomto smyslu a je tu velice zajímavý eh, pracovní dokument s osvědčenými postupy společně s naší deklarací. Paní Dali se ptala na nepřímé náklady a pokud tomu správně rozumím, ještě opatření na zabraňování uniku uhlíku. E, pokud jde o to, e, tak si myslím, že máme správné mechanismy a že musíme analyzovat všechna produkční data a udělat srovnání mezi lety 2014-2017 a získáme e, jasné, jasnou představu o tom, který z těch 11 tisíců společností bude vysokorizikové nebo nízkorizikové. Budeme také aktualizovat kritéria a produkční data. Je jasné, že někteří budou požadovat častější aktualizaci v rámci rady i parlamentu. Je, za, je tedy zapotřebí nějaké předvídatelnosti eh, v střednědobém horizontu. Myslím si, že to bude probíhat každých pět let, ale můžeme zvážit eh, klidně i eh, změnu této doby. Pan Ek Eh, vyslovil obavy, protože tady není nic o dalších sektorech. A já ho můžu ujistit, že eh, příští rok přijdeme se směrnicí. Eh, jestliže ETS e je složitá směrnice, tak potom směrnice o úsporách, ta bude ještě mnohem větší. Tam můžu ujistit pana Eghouta, že tam žádné, tam žádné vánoční dárky nebudou, protože tam to se to týká dopravy, zemědělství, budov, tak to, tam je zapotřebí diskutovat s členskými státy a bude to opravdu eh, velice složité. Eh, budeme muset vypracovat plán pro 11 tisíc společností v Evropské unii a potom po jednotlivých sektorech a po členských státech. Budeme se muset zabývat také emisemi v zemědělství. A eh, tam je LULUCEF a další projekty a to všechno bude velice obtížný balíček a váš výbor s tím bude mít mnoho práce. Eh, pan Javor hovořil o financování v tom balíčku eh, a My jsme vytvořili novou možnost. Samozřejmě na COP21 budeme mít velký finanční balíček od všech rozvinutých zemí. Musíme naplnit náš 100 miliard dolarový závazek do roku 2020 a eh, budeme muset doprovodit tato ustanovení patřičnými financemi. v tom novém návrhu eh, na to, jak mají být peníze draženy členskými státy, tam máme nový odstavec, že je možné to využívat na akce pro eh, klimatické změny, pokud to zahrnuje přizpůsobení eh, rozvojových zemí ke klimatické změně. To znamená, že klimatické aktivity uvnitř Evropské unie, na ty se to může vztahovat i mimo Evropskou unii. Takže členský stát může financovat i adaptaci třetích zemí e, jako dodatek k tomu, co dělá. E, paní Evy se ptala, jaké jsou další možnosti, kromě trhu s uhlíkem samozřejmě. Možností, jak kontrolovat emise, je mnoho. Už jsme překonali myšlenku uhlíkové daně a vytvořili jsme uhlíkový trh. Je to největší uhlíkový trh na světě. Od jeho vzniku se snížily emise o 70%. Má to určité slabiny, ale ty právě odstraňujeme naším návrhem. Pan Belet hovořil o produkčních datech, to je jasné, a pokud jde o kompenzaci, tak říkal, že by tam raději měl šel než should. No, vy, vy, vy jste parlament, vy o tom spolu rozhodujete. Pan eh, Parňo eh, se ptal na eh, hovory o klimatických změnách a podle mého názoru tento návrh posiluje pozici EU v mezinárodních rozhovorech a je velice důležité, abychom měli cíle a politiky. A je škoda, eh, že se nám nepodařilo dosáhnout zatím žádné rozhodnutí ohledně Paříže, ale můžu vám říct, že je to tak složité, že si na to raději vyhradíme více času a eh, předneseme dobrý návrh. Paní Gardiny hovořila o harmonizaci eh, nepřímých nákladů. Samozřejmě tím, že použijeme shell, zavedeme povinnost a potom každý to bude muset dělat. Nám se podařilo tedy tam dát šud, ale e, členské státy mají povinnost zůstat na té úrovni podpory, kterou mají zatím. Takže e, tak bude existovat transparentnost a bude vidět e, jakékoliv narušení hospodářské soutěže. A pokud jde o vlády, tak těm budou adresována doporučení pro jednotlivé země, tak aby se sektory nestaly nekonkurenceschopnými. My nechceme nějakou pomoc s vytvářením fondů od členských států. Tímto směrem nejdeme, protože to by bylo mnohem složitější. Průmysl žádá, abychom dávali eh, povolenky zdarmo, tak vytváříme fond. Nicméně ten fond odebere značnou část povolenek, takže celkové množství se sníží Paní Guteland hovořila o financování klimatu, to už jsem hovořil. Pan Linz se ptal na plyn. E, my se budeme zabývat nařízením o dodávce plynu v lednu. A pokud je o strategii LNG, tak tam budeme zohledňovat všechny existující e, Eh, zařízení a kde budou potřeba eh, vystavět nové nařízení. Pokud jde o interkonektivitu, eh, tak je zapotřebí do budoucna zajistit, aby všechny tyto elektrárny tvořily síť, protože zatím jsou tu chybějící vazby. Pan Lenz, teď nevím, co jsem si tady napsal, mluvil o rozvoji je zapotřebí úzce koordinovat rozvojovou pomoc a klimatické financování. E, my spolupracujeme s komisařem pro e, rozvoj, probíhá konference v Addis Abebě a na úrovni komise koordinujeme naše úsilí a vyvažujeme ho, protože rozvojových akcí je mnoho, které pomáhají zemím adaptovat se na klimatické změny paní Šujica, se kterou jsem měl tu čest eh, se nedávno setkat, tak eh, nám se, tam, nám se tam podařilo odsouhlasit 10 eh, velice dobrých projektů, čím se dostávám k Nord Stream. U nás prioritou je Jižní koridor. Paní, paní Bonafé, Jižní koridor. Jižní koridor, ne South Stream, protože ten vede přes Azerbajdžán a Turkmenistán a po eh, v rozhovorech s Iránem to můžeme napojit na iránskou síť a získat vyšší dodávky tímto způsobem. Pokud jde o Nord Stream 2 a 3, tak to jsou soukromé firmy. My si myslíme, že plyn by měl vést přes Ukrajinu. To je logické. Ale pokud někdo chce vytvářet nové koridory, tak bude muset splňovat nařízení o energetice Evropské unii, nařízení o státních dotacích a tak dále. Pan Grip hovořil o investicích a o modernizačním fondu. Eh, vlastně eh, velikost toho fondu nebude nějak velká, protože budeme využívat experty z Evropské investiční ban, eh, banky. Já si myslím, že obsazení toho fondu personální nebude příliš velké. My to budeme podrobně sledovat, protože máte pravdu. Jakmile něco vytvoříte, může se, může se to jaksi rozrůst a administrativy začne být příliš mnoho. A konečně Pan Leinen eh, se ptal na kritéria. My budeme eh, operovat s kritérii, která eh, v současnosti máme a budeme je v budoucnu aktualizovat dvakrát. To je podle mě nejlepší cesta. Bylo by velice těžké snažit se měnit systém, nicméně jsme otevření návrhům Evropského parlamentu. Já vám všem děkuji. A ještě, ještě paní Rivasi Euratom. Já se k tomu ještě vrátím, protože e, to nebylo odpovězeno. Mé služby vás kontaktují a dají vám relevantní informace, jakmile to půjde. E, děkuji, e, pane předsedo. Já se omlouvám, ale musím mít. Děkuji za to, že jste k nám přišel a že jste odpověděl na otázky. Teď uděláme přestávku na jednu minutu a poté budeme pokračovat. Vážení kolegové, měli bychom pokračovat v našem jednání. Prosím, pokud si přejete odejít, tak odejděte okamžitě, tak abychom mohli pokračovat v jednání našeho výboru. Our next... Další téma na pořadu našeho jednání je diskuse o veterinárních léčivých přípravcích. Rád bych nyní předal slovo naší zpravodajce, paní Françoise Grustet. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Takže já bych chtěla v první řadě poděkovat všem z vás, možná tu dnes nejste všichni, Nicméně chtěla bych poděkovat všem, kdo se účastnili té práce tím, že předkládali pozměňovací návrhy. Musím říct, že jste byli skutečně velice produktivní, protože máme 946 pozměňovacích návrhů pouze za náš výbor. A ještě musíme získat stanovisko výboru Agri. Dnes by o tom v Agri měli hlasovat. Takže 946 pozměňovacích návrhů plus pozměňovací návrhy z výboru Agri, to asi skutečně tam jich také bude asi hodně. Ukazuje to samozřejmě, že vás toto téma, tedy revize tohoto nařízení velice zajímá, ale také to dokazuje, že je pod ukazuje, že budeme skutečně muset hodně pracovat na tom, abychom počet těch pozměňovacích návrhů snížili, nalezli dobré kompromisy a nakonec přišli s co nejjasnějším a nejúčinnějším textem. Co to tedy znamená? Chtěla bych už nyní vás upozornit na to, že budeme muset hlasování, které bylo původně plánováno na konec září, odložit, protože pokud chceme mít dostatek času, abychom nalezli dobré kompromisy, budeme to muset dělat eh, nikoli ukvapeně. Navíc zde máme letní přestávku. Takže já si myslím, že by bylo lepší odsunout hlasování ve výboru na říjen, možná třeba na listopad, uvidíme. Prostě pokusíme se zase nestrácet příliš mnoho času. Rada by měla dokončit ta jednání do konce roku, takže oni také nejsou v příliš pokročilém stádiu v tom projednávání. Myslím si, že ta práce zatím probíhala výborně a měli bychom si dát dostatek času na vypracování skutečně jasného a efektivního textu, který bude odpovídat cílům, které jsme si stanovili, ale samozřejmě, abychom zároveň nestráceli příliš mnoho času. Ta práce bude skutečně dost, bude to dlouhodobé. E, ten hlasovací systém by tedy nakonec potom neměl být příliš dlouhý. Bylo by škoda, kdyby tam byla řada individuálních pozměňovacích návrhů, protože já jsem vlastně chtěla říci, že tam nejsou nějaké zásadní třecí body. V zásadě s většinou těch cílů se shodujeme. Tam jsou pouze určité niance, ty asi bude třeba vyřešit, ale nějaké zásadní problémy tam se stínovými zpravodaji, kterým děkuji za jejich práci, ty tam nejsou. Takže panuje již poměrně široký koncenzus u celé řady důležitých bodů. Pozměňovací návrhy jsou zde naštěstí, alespoň pokud jde o obsah, eh, velice podobné. Potom jsou tam určité body, kde jsou výraznější rozdíly. Myslím si ale, že tam není žádný rozpor, který bychom nedokázali překonat. První konstatování se týká boje proti anti eh, biotické antimakrobiální rezistenci. Tam skutečně ten náš ty naše pohledy se zbližují. Chceme omezit profilaktické používání. Tam jsou to pozměňovací návrhy 749, 770 a ještě jeden. A chceme také podpořit osvědčené postupy eh, při chovu. Někdo navrhuje úplný zákaz, ale my zde máme nařízení, které bude přímo použitelné a já se domnívám, že musíme dbát na to, abychom zde nebyli příliš preskriptivní. Preventivní užívání je v některých konkrétních případech skutečně nezbytné. Je to, na, je to například u operací, aby se zabránilo infekcím. Někteří z vás navrhují určitá omezení nebo eh, lepší pravidla u toho metafilaktického užití, například je to 770. A tam se také určitě nějak dohodneme. Nalezneme nějakou, nějaké řešení. Pokud jde o seznam rezerv vyhrazených antibiotik, tak tam se asi v zásadě na té zásadě shodneme. Tam jde o návrh například 429 a další. Mnozí z našich kolegů, a já s tím souhlasím, požadují, aby komise se opřela o solidní výsledky například od Světové zdravotnické organizace nebo Evropské agentury pro léčiva. Já jsem ale proti těm pozměňovacím návrhům, které chtějí, aby parlament sám se účastnil vypracování těch seznamů prostřednictvím spolurozhodování. To je například 426. Tam si skutečně myslím, že ta práce se musí opírat o vědeckou expertízu, kterou my zde osobně patrně nemáme. Myslím si, že bychom se neměli také podlehnout jakému si politickému handrkování. Pokud se parlament zapojí do vypracování těchto seznamů, tak eh, to vyústí v nějak, jakousi politickou debatu, která zde nemá své místo. Pokud jde o online prodej a zákaz prodeje na dálku, pokud jde o antibiotika, tam také se na tom jednomyslně shodneme. To je například 712, 714, 715. Většina z vás si přeje omezit tento zákaz na antibiotika a nikoli to rozšířit na veškeré e, přípravky na předpis, tak jak jsem to navrhovala. Budeme o tom diskutovat. Budeme o tom diskutovat, uvidíme, jak e, to nakonec e, dopadne, jaká bude většina. Řada pozměňovacích návrhů se také týkala článku 107, který upravuje předpis, předepisování a prodej antibiotik ze strany veterinářů. Někteří z vás a mezi nimi i já si přejeme, jak si dát lépe to ošetřit pravidly, někdo by to chtěl úplně e, zakázat. To se týká například návrhu 699. Tam také musíme nalézt kompromis a nějak se v této otázce dohodnout. Také jsem ráda, že je zde řada pozměňovacích návrhů, které podporují vysledovatelnost prodeje antibiotik a sběr e, souvisejících údajů. Já tato opatření samozřejmě také podporuji. Za druhé, farmakovigilance. Některé pozměňovací návrhy se chtějí ještě vrátit eh, k procesu oznamování rizik, který navrhuje komise. Především by chtěli eh, znovu eh, jak si eh, navrhnout IMM na omezenou dobu. A také ty periodick, předkládání těch periodických zpráv. Tam je to například návrh 653. Já si myslím, že zde musíme být velice obezřetní. Já sama jsem navrhovala na, aby ty produkty byly, podléhaly přísnější eh, kontrole především v těch prvních letech uvádění na trh. Ale je zde také nový zjednodušený proces, který umožňuje omezit administrativní zátěž. A to samozřejmě je něco, co chceme všichni. Chceme zjednodušování eh, postupů pro zemědělce, pro farmáře, ale také musíme se ještě vrátit k tomu postupu farmakovigilance, který je nyní příliš dlouhý, zatěžkávající a nákladný. Takže je třeba zaručit bezpečnost, ale na druhé straně také omezit byrokracii. Pokud jde o veřejné zdraví, tam jsme neústupní. Určitě ale budeme muset nalézt nějaký kompromis. O to se jistě všichni pokusíme. Pokud jde o harmonizaci, eh, eh, rezime, produktů RCP. Zde budeme mít eh, dobrý manevrovací prostor pro kompromisy, protože, a jsem velice ráda, můj návrh harmonizovat eh, nikoli všechny ty RCP, ale alespoň ty podmínky pro užívání, že tedy tento můj návrh se setkal s určitou podporou. Některé pozměňovací návrhy navrhují, aby se ta harmonizace týkala pouze podobných produktů, například 519 a ti to připadá jako dobré východisko. Pak jsou zde ještě další návrhy, které chtějí zajít dále a chtějí vlastně harmonizovat i tu část, která se týká kvality u RCP. To je například 516. A já s tímto návrhem také mohu souhlasit. Takže si myslím, že i zde se nakonec všichni shodneme. Dále, pokud jde o postupy, které se týkají těch omezených trhů, Limited Markets. Zde jsem také konstatovala velkou podporu svých návrhů, které směřují k nalezení flexibility u těch postupů. Mělo by to skutečně představovat pokrok, pokud jde o inovace, protože, jak víte, jedním z cílů je podpořit právě inovace. Především tak, aby ta problematika IMM a limitovaných trhů byla revidována až po pěti letech na místo tří let a aby IMM mohly být eh, jaksi časově neomezeny. Ovšem za výjimečných podmínek ty údaje, které budou eh, získány, pokud je o používání eh, toho produktu na trhu, tak eh, aby případně ta složka mohla být o tyto údaje doplněna. Pokud jde o období ochrany údajů, zde není příliš mnoho pozměňovacích návrhů já doufám, že ty návrhy, které jsem předložila, tak aby toto období u antibiotik a eh, hlavní druhy bylo prodlouženo, doufám, že to tedy bude schváleno. Kolegové z EFDD chtěli to období snížit. To je 441, 450, 455. Já si ale myslím, že to jde proti výsledkům hodnocení dopadu, které provedla komise, která se právě snaží podporovat eh, inovaci a výzkumy v oblasti veterinární medicíny. Takže opět o tom budu s kolegy z EFDD diskutovat. Pokud jde o ochranu životního prostředí, Někteří kolegové, stejně jako já, by chtěli zavést systém monografií. O tom jsme již hovořili, environmentální monografie, například 479, eh, a já si myslím, že by bylo dobré takovýto systém zde zavést. Některé návrhy ale apelují na komisi, aby zde přímo předkládala legislativní návrhy. Někteří kolegové tedy jdou na rámec toho, co jsem navrhovala já. Já si myslím, že než rozhodneme, kterou jít cestou, bychom měli provést studii proveditelnosti a vidět možné dopady jak na životní prostředí, tak na trh s léčivými veterinárními přípravky. Prostě nechtěla bych zde být eh, tak preskriptivní, jako někteří z vás. Myslím si ale, že i zde se nakonec dohodneme. Pokud jde o profesi veterináře, někteří z vás si přejí, aby ten profesionál, který bude autorizován podle legislativy předepisovat léky, bude na, byl nahrazen termínem veterinář a aby pouze ten veterinář eh, mohl tedy ta antibiotika předepisovat. Jde o 251, 252 a 253 tyto pozměňovací návrhy. Já samozřejmě chápu legitimitu tohoto požadavku, ale opět zde musíme být obezřetní, protože si musíme uvědomit, že tento text bude upravovat ty produkty, nikoli tu veterinární profesi. Víme také, že existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Například ve Spojeném království jsou jiné systémy, které umožňují i dalším kvalifikovaným odborníkům provádět určité veterinární úkony. Takže my nemůžeme nějaký členský stát nutit, aby zcela změnil svůj systém, který používá již dlouhá léta. To prostě nejde. Takže i zde musíme nalézt nějakou dobrou rovnováhu, kterou všechny členské státy budou moci přijmout. Výbor Agri připravil kompromis a myslím si, že i my v našem výboru bychom se o ten jejich kompromis mohli opřít. Pokud jde o kaskády, již končím. Tam je jasný koncenzus, tak, aby ta eh, kaskáda byla stejná jako ve stávající legislativě a aby lék přípravky, které jsou určeny pro lidi, byly povoleny pouze za velice výjimečných eh, okolností. Jde tedy o používání lidských antibiotik a tam někteří z vás by chtěli, aby to bylo předem autorizováno příslušnými úřady. To sice eh, chápu, ale nevím, zda je tento návrh proveditelný, protože nesmíme vytvářet nějaké nové problémy, nové obtíže. Pokud jde o homeopatické přípravky, celá řada návrhů chce podpořit nebo usnadnit používání homeopatických veterinárních přípravků. Já proti tomu nejsem, ale je pravda, že tento bod v mém návrhu jsem nepovažovala za prioritní. Možná to je moje chyba, možná se na to ještě podrobněji podívám a budu se snažit přihlédnout ke všem vašim návrhům. Pak je zde ve vašich návrzích ještě celá řada dalších návrhů, ale já bych byla ráda, abychom o tom diskutovali. Já jsem se nyní pokusila vybrat to, co v tom textu je skutečně zásadní. Já si myslím, že tam nebude v té diskusi docházet k žádným zásadním sporům. Myslím si, že jsme na dobré cestě k nalezení kompromisu a doufám, že všichni společně, a v každém případě tedy alespoň se stínovými zpravodaji, budeme vést produktivní práci a že za několik měsíců budeme mít k dispozici koherentní text na kterém se velká většina z nás bude moci shodnout. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. A nyní začneme se stínovými zpravodaji a nejprve dostane slovo pan Tanasesku za SD. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, pozměňovací návrhy, které jsem podal, do značné míry posilují opatření navržené zpravodajkou na eh, boj proti eh, antimikrobiální rezistenci. A pak jsou tu také eh, návrhy na harmonizaci SPCR. Dále, pokud, dále jsou to pozměňovací návrhy o online prodeji léčiv a nabízím eh, možnost pro držitele eh, tržního schválení harmonizovat eh, tentýž produkt v různých členských státech, aby mohl mít naprosto harmonizované SPC, včetně klíčových prvků té kvalitativní součásti. To by mělo pozitivní dopady pro držitele autorizace, ale také pro dlouhodobou životaschopnost harmonizovaných eh, schválení. Někteří kolegové jdou dále a chtějí harmonizovat v podstatě podobné produkty, eh, u kterých se ukázalo, že jsou bioekvivalentní. Eh, já se domnívám, že tento návrh by vytvořil zvládnutelnou skupinu produktů pro harmonizaci. Původní návrh zpravodajky na harmonizování podmínek využívání v zájmu eh, lidského a zvířecího zdraví a eh, by, by dal firm, firmám možnost jít eh, ještě dále v harmonizačním procesu. Většina z pozměňovacích návrhů hodla zlepšit využívání veterinárních léčivých přípravků ve prospěch lidského i zvířecího zdraví. A s potěšením můžu říci, že e, myšlenka, že členské státy by měly mít možnost zavádět přísnější limity na využívání antibiotik, e, získala podporu výboru. Vnímám pozitivně pozměňovací návrhy, které jdou ještě dál a zabývají se dopadem produkce a využívání e, VNP na životní prostředí. Vidím tady silnou touhu znovu zavést periodické aktuální zprávy o bezpečnosti, ale podle mě to není nejlepší způsob. Vzhledem k cíli toho, vzhledem k tomu, že cílem tohoto návrhu je snížit administrativní zátěž. Já myslím, že v prvních třech letech by držitelé autorizace měli vypracovávat zprávy o farmakovigilanci eh, eh, pravidelně poté, co produkt bude uveden na trh. Takovýto systém by byl efektivnější pro rychlé identifikování nepříznivých reakcí a e, zajištění e, příslušných regulatorních akcí. Většina pozměňovacích návrhů jde stejným směrem jako návrh zprávy a doufám, že se nám podaří se shodnout na kompromisních návrzích. To je ode mě prozatím vše. Děkuji. Děkuji a nyní za ECR pan Pěcha. Děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také paní Grostet za skutečně titánskou práci, kterou odvedla na tomto tak důležitém textu. Protože to téma je skutečně velice komplexní, tak máme skutečně téměř tisíc pozměňovacích návrhů. I my jsme mnohé předložili, některé se překrývají, ale některé jdou naopak velice odlišným směrem. Já bych rád poukázal na několik otázek, které v této souvislosti hrají jistou roli. Nejde pouze o zdraví zvířat, ale také o zdraví veřejné, o zdraví občanů. A samozřejmě v první řadě jde také o antibiotika. V této souvislosti musíme velmi pečlivě postupovat a nalézt dobré řešení, neboť rezistence na antibiotika je velmi důležitá. Má to velký vliv na člověka. Zjišťujeme, že rezistence stále narůstají a že máme čím dál tím eh, menší počet inovativních antibiotik. A v této souvislosti si tedy musíme položit otázku, kdo a podle jakých kritérií bude rozhodovat o tom, zda to či ono antibiotikum bude moci být používáno ve veterinární medicíně. Rozhodně jsme se shodneme na tom, že profilaktické podávání antibiotik nesmí být dovoleno. A na druhou stranu, kdo tedy má takovéto nasazování antibiotik u zvířat povolovat či zakazovat? U mnoha zvířat je takovouto osobou právě veterinář. Samozřejmě by to mohl být i někdo jiný. A proto je třeba i v této oblasti nalézt dobrý kompromis. Mám tím na mysli pro tu osobu, která bude mít pravomoc povolit podávání antibiotik u zvířat. Samozřejmě i v jednotlivých členských zemích máme velice jiné eh, rozdílné právní úpravy. Je třeba, aby kontrola podávání antibiotik zjišťovala také, zda antibiotikum bylo účinné a zda e, vůbec toho podání antibiotika zvířatům bylo přiměřené a zda vyplývají nějaké rizika pro zdraví občanů. Je třeba se opřít o jasné údaje a musíme mít transparentní kontrolní postupy. Dále je třeba zajistit, aby ty kontroly skutečně fungovaly, a aby nám nedocházelo k tomu, že to bude byrokraticky tak komplikované, že naopak to umožní cestu a možnost podvodu. Dalším důležitým komplexem je obchodování eh, s veterinárními léčivými přípravky. Dobře víme, že se s ním obchoduje i na internetu a tady je třeba zvolit nějakou, nějaký vhodný způsob kontroly, neboť online obchodování s veterinárními léky je velmi často vysoce kontroverzní, ale připomínám, jaký odpor se eh, zvedl vůči dohodě akta této souvislosti v mnoha členských zemích. A to se pojí i s otázkou ochrany údajů a ochrany patentů. Jistě, patent chrání toho, kdo něco vynalezl. A je třeba zajistit to, aby vynálezce dostal zpět své náklady. Víme, že Vývoj nových veterinárních přípravků je velice nákladný, to víme velmi dobře, ale zároveň také víme, že generika mají na konečnou cenu produktů velký vliv. Proto je třeba si velmi dobře zvážit, jaký je čas pro patentovou ochranu zvolíme a po jaké době dovolíme výrobu generik právě v oblasti veterinární medicíny. Když se podíváte na předložené pozměněné návrhy, zjistíte, že jsou někdy velmi zajímavé, některé až poněkud zvláštní. Jsou tady například návrhy, které se týkají ovcí, či kategorizace ovcí dokonce. Pak je tam návrh který hovoří o tom, že některá zvířata, právě konkrétně ovce, jsou chována pro maso, jiná ne a jak se k tomu pak konkrétně přistupuje právě s ohledem na podávání antibiotik. A proto mám pocit, že v některých případech bude poněkud obtížné nalézt kompromisy. Některé pozměňovací návrhy jsou skutečně velmi zvláštní, tedy se například hovoří o tom, že by se údaje měly uchovávat několik desítek let, 18 nebo dokonce i více, to naprosto nechápu. Jak může někdo něco takového předložit? Ale obávám se, že pokud tady takové tendence jsou, tak bude velice obtížné dospět ke kompromisu. Jinak chci říci, že v mnoha věcech podporuji návrhy paní Grostet, i v tom smyslu, že by bylo hodné vyhradit si více času právě proto, abychom mohli dosáhnout kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže si myslím, že by bylo skutečně vhodné odložit hlasování, získat více času, skutečně si ten termín například ze září přesunout až na říjen. Děkuji paní Paulsen. Děkuji a děkuji také paní Grostet, která odvedla skvělou práci a e, já jsem právě přišla z výboru Agri, kde jsme odhlasovali naše stanovisko e, k tomuto projektu veterinárních léčiv. A e, já mohu vás ujistit, že naše pozice od sebe nejsou příliš daleko. O tom už jsme diskutovali. Je jasné, že ve výboru Agri je naší povinností vnímat to všechno z, z, z úhlu pohledu zemědělců. Je tady tím pádem jeden kompromis, kterého jsme dosáhli a ten se týká dostupnosti. A tak, aby různé členské, státy, různé členské státy mají různé systémy pro předepisování a pro distribuci a e, my jsme přistoupili na to, aby si ponechali své národní systémy, ale Jakmile jde o vnitřní trh, pak eh, platí přísná a společná pravidla, a je tam také, jsou, jsou, je tam také značné právo některých členských států eh, být eh, mnohem přísnější, než dnes je. To je tedy kompromis, který je doslova kompromisem mezi jednotlivými různými názory. Důležité eh, je ale eh, také to, že toto stanovisko pojednává o principiálních otázkách. Eh, a to je, jsou přesné popisy toho, co je profilaxe. Je to, je to je to například povoleno eh, ve výjimečných případech a jakým způsobem eh, se má upřesnit využívání metafilaktik. To eh, pro mě osobně je to, ten nejdůležitější detail v celém tento projektu. Jak už jsem říkala minule, tak má zkušenost z této debaty a z tohoto vývoje je, že nesmíme vytvořit zákon s šedými zónami, s nejasnostmi, ale musí tam být všechno napsáno zcela jednoznačně. Zemědělský výbor eh, přijal toto stanovisko eh, z, tře- 39 hlasy pro, 4 zdržení a 1 hlas proti. Takže to je poměrně dobrá dohoda. A jak už jsem říkala, myslím si, že je to nesmírně důležité. Když si vezmeme ně, takový detail, jako je operace systému monografií, tak kompromis zní, že požádáme komisi, aby eh, prošetřila, jaké systémy eh, bychom měli mít, protože za současné situace nemůžeme říct, že chceme, eh, že hrozně chceme to umožnit eh, v případě, že je to ta nejlepší technologie až za pár let. To není možné říct, něco takového právě dnes. Právě tak jsme se pokusili tam začlenit eh, odlehčení byrokratické zátěže, což by pomohlo malým a středním podnikům a eh, producentům generických léčiv. To proto, aby zemědělci měli eh, dostupné a efektivní léčivé přípravky, které by nebyly příliš drahé, protože, jak víte, zemědělství má ekonomické problémy do toho všeho. Takže e, nějaké zmírnění byrokracie, ale zároveň ponechat možnost volby. To, e, v to opravdu doufám a Věřím, že paní e, Grostet je mnohem šikovnější než já. Já toho možná víc vím o tom, jak se zachází se zvířaty, než jak se zachází s byrokraty. Děkuji. Děkuji. A nyní zaguje paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Já vystupuji jménem své kolegyně Mary Kilonen, která tady dneska bohužel nemůže být. Nicméně připravila mi krátký podklad, který bych tady ráda sdělila vám všem a především paní zpravodajce, které moc děkuje za výbornou spolupráci, za obrovskou snahu, kterou má v tom, aby jsme došli k nějakému kompromisu a myslím si, že s tím počtem pozměňujících návrhů eh, se nebudeme bránit tomu, aby jsme to raději déle projednávali interně v rámci mítingu šedou zpravodajů s paní zpravodajkou a odborníků, než abychom pustili na plénum něco, eh, co se nám potom může změnit v obrovský chaos. Takže v tomto ji určitě budeme jako GUE NGL podporovat. Eh, pro nás není jednoduché najít kompromisy. To, co určitě nicméně budeme podporovat je metafylaktické používání antibiotik elektronický formát evidence eh, homeopatické veterinární přípravky eh, raději bychom byli aby byl v textu používán termín antibiotika než antimikrobiální eh, je nutné eh, podle nás nahrazovat eh, a zdokonalovat zkoušky na obratlovcích a eh, u některých věcí si myslíme, že je nutná ještě příliš odborná debata na to, abychom v rámci těch změn, které jsou dneska navrhovány, tak vůbec byli schopni dojít k nějakému jednoduchému řešení. To se týká konkrétně například pozměňujících návrhů 713, 714 a 717 a stejně tak u pozměňujících návrhů 730, 31 a 32. Eh, takže eh, je tam toho ještě hodně nevyřešeného, jak jsem řekla, my jsme moc vděční paní zpravodajce za její práci za její snahu eh, myslíme si že oddálení toho termínu rozhodně nebude znamenat nic špatného a pevně věříme že ten konečný a závěrečný text nakonec bude především eh, ve prospěch toho co bylo smyslem uh, Eh, přípravy celého tohoto návrhu, který je pro nás velmi důležitý a podstatný a netýká se samozřejmě pouze oblasti eh, zvířat, ale také eh, ochrany zdraví lidí, což je vždycky to nejpřednější, co máme na mysli. Takže ještě jednou díky moc. Děkuji. A nyní paní Rivazi. Merci, monsieur le Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Grostet za ten obrovský kus odvedené práce na tomto tématu, které se týká úpravy ve používání veterinárních léčivých přípravcích, přípravků. Já zde také zastupuji kolegyně a chtěla bych říci několik slov. Například v první řadě k užívání antibiotik. My jsme pro zákaz používání antibiotik v případě profilaktického použití. Myslím si ale, že je třeba rozlišovat intenzivní používání v celém chovu a poté cílené používání například u operací. Já si myslím, že to jsou skutečně dvě zcela odlišné věci. My souhlasíme s tím cíleným používáním ale zároveň je třeba zakázat to profilaktické používání pro celé chovy. Potom je zde metafilaktické používání. Je důležité, aby metafilaxe nebyla nahrazena profilaxí. Pokud máme nemocné zvíře, tak to nemůžeme využít proto, abychom tím, jako, abychom tím odůvodnili podávání antibiotik celému chovu. Musíme mít k dispozici jiné metody. Pokud máme nemocné zvíře nebo dvě, tři nemocná zvířata, tak je třeba dát je do karantény. Vidíte, je třeba dávat na to pozor, protože tam mohou být eh, určité přesahy z toho metafilaktického na to profilaktické použití. Nesmíme tu profilaxi omlouvat jedním či dvěma nemocnými zvířaty, protože taková budou vždycky. Potom je zde seznam antibiotik. A tam, paní Grostet, bych vám ráda připomněla jeden příběh. Podívejte eh, se na ty endokrinní eh, perturbátory, na ty látky, které narušují endokrinní látky. Pokud bychom neměli eh, průběžná kritéria, tak bychom tam vlastně nic v tom seznamu neměli, protože komise ta dosud ještě nestanovila kritéria pro seznam těchto endokrinních eh, perturbátorů. Takže měli bychom se podívat na priority. Máme zde Světovou zdravotnickou organizaci, která stanoví prioritní látky, které by neměly být používány u zvířat. Takže my jakožto členové Evropského parlamentu bychom měli vzít tento seznam, který připravili experti Světové zdravotnické organizace a můžeme požádat komisi, aby ten seznam doplnila. Ale pokud to neuděláme, tak se můžeme ocitnout ve stejné situaci, jako je to u těch eh, endokrinních eh, látek, kde komise dosud ta kritéria neurčila. Takže myslím si, že nějaký minimální seznam bychom zde měli mít v každém případě. Dále, pokud jde o podávání zpráv, zde musíme mít informace na úrovni chovatelů. Pokud to nebudeme mít, tak totiž nebudeme vědět, zda došlo k nějakému nárůstu či snížení eh, počtu užívaných antibiotik. Pokud jde o dopady na životní prostředí, tak od eh, roku 2004-2005 eh, je dopad léčivých přípravků předmětem vyhodnocování laboratoří. Tedy jde o hodnocení léčivých přípravků na životní prostředí od roku 2004 až 2005, ale všechny ostatní látky, aktivní substance, tam žádné dopady na životní prostředí hodnoceny nejsou. A já si myslím, že bychom měli stanovit jako povinnost, aby laboratoře vyhodnocovaly veškeré aktivní látky, abychom věděli, jaké dopady to má na půdu, na vodu, na vzduch, a měli bychom jim tedy dát e, dva roky na to, aby to provedli. Dále, třetí země. Tam je používána celá e, řad, máme celé, celou řadu léčivých přípravků, které jsou vyráběny ve třetích zemích. Tam je také třeba zlepšit tu kontrolu. A potom je zde také komparativní vyhodnocování. Byla zorganizována v, pr, v poledne skupina, která se zabývala komparativním hodnocením léčivých přípravků a je naprosto jasné, aby ty nové přípravky byly srovnávány s těmi, které již máme k dispozici. Ne, abychom je srovnávali s placebem, protože jinak budeme mít na trhu léky, které nebudou dostatečně hodnoceny z pohledu rizik a sekundárních dopadů. Takže hodnocení musí být skutečně komparativní a je třeba ty nové přípravky srovnávat eh, s určitými eh, předem tedy stanovenými látky, látkami. Pokud jde o humánní, tedy o léky, které mají být eh, používány, je třeba také zajistit odpovídající ochranu údajů, ale zároveň je třeba podporovat inovace. Nemůžeme stále eh, hovořit o tom, že ty údaje jsou důvěrné, že si je mají tedy chránit ty laboratoře. Myslím si, že je třeba mít zde určitou transparentnost. Děkuji mnohokrát, pan Peričíny. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Grostet za dosud odvedenou práci. My jsme si hned od počátku uvědomovali, že cílem komise je pomoci průmyslu tak, aby mohlo dávat k dispozici více léčivých přípravků na trh a omezit zároveň administrativu. Proto oceňujeme ty návrhy paní předsedkyně, které toto uvádějí na pravou míru. Například podporujeme návrhy zelených, která se eh, týká toho pětiletého období při uvádění na trh. Pokud po pěti letech nedojde k problémům, a to lze ověřit, může být látka povolena na delší dobu. Pokud jde o antimakrobiální rezistenci obecně, v současnosti v těch intenzivních chovech se hledají různé farmaceutické zkratky, tak aby se zaručil velký výnos a aby se omezila míra úmrtnosti. Jak říkala předtím kolegyně od zelených, tak nějaké nemocné zvíře se v chovu vyskytne vždy. Proto se pravidlo vlastně používají léky jak pro ty profilaktické účely, tak pro ty metafilaktické a tomu se musíme vyhnout. My proto v našem pozměňovacím návrhu navrhujeme postupné eh, vyloučení pro v případě profilaktickém a postupné omezení u toho metafilaktického používání. Pokud jde o střed zájmů u veterinářů, kteří zároveň mohou prodávat a předepisovat veterinární léčivé přípravky. I zde je naše pozice známá. Toto Tomu se musíme vyhnout za každou cenu. Musíme tomu zabránit. To, že někdo mělo by se to tedy omezit pouze na určité typy veterinářů. A také je třeba stanovit jasná pravidla pro nakládání s nepoužitými léčivými přípravky. Dále se domníváme, že komise ve svém návrhu navrhuje příliš dlouhou dobu pro ochranu těch patentů. To nahrává určitým výrobcům, kteří se poté nemusí soustředit na inovaci a na výzkum. My si myslíme, že by to mělo být 10 plus 2 plus 2 roky na obnovu, tedy maximálně 14 let. Děkuji a dále paní Dornáno. Děkuji, pane předsedo. Paní Grostet, já nechci s vámi vstupovat do nějaké polemiky. Naše skupina ENF eh, předložila 49 návrhů a vy jste vůbec o nich nehovořila. Jeden se týká omezení předepisování pouze pro veterináře a ty tři, které jste vycitovala, tak ty ale nejsou naše. Já doufám, že jste to neudělala schválně váš eh, argument, který se týká Spojeného království, ten samozřejmě není přijatelný, protože maso produkované v Británii může přijít i na naše talíře. A víte, že ve Spojeném království to, ty antibiotika nepředepisují pouze veterináři, ale také další oprávněné osoby. Takže to nesmíme eh, udělat ten zákon nějak flexibilnější pro Spojené království. Doufám, že naše poznámky vezmete v úvahu. Děkuji. Děkuji. Dále zde máme žádost pana Lízeho, prosím. Já, vielen Dank, Giovanni. Děkuji Giovanni, děkuji pane předsedo, také děkuji Francois Grostet za skutečně velmi dobrou práci. Velmi dobře to schrnula, když ten navržený text je takový, že není na něm třeba něco dramaticky měnit, ale myslím si, že můžeme tedy ten, tu zprávu poněkud oddálit, abychom měli čas na vypracování dobrých kompromisů, ale přesto bych bál na to, abychom měli harmonogram paralelní s výborem Agri, tam to jsou ta léčivá krmiva. Tento výbor poté, co se tak poněkud zdráhal, nakonec akceptoval ty paralelní časové harmonogramy, takže to je třeba zohlednit. Z časových důvodů bych se rád omezil pouze na dvě věci. V zásadě podporuji vše, co řekla François Krostet. Ale dvě věci bych rád zdůraznil. Za prvé, kontrola používání antibiotik v veterinární medicíně. Tady, myslím, komise zvolila dobrý přístup, ale myslím si, že je třeba ho doplnit. Komise navrhuje aby se ve všech členských státech kontrolovalo a jak si zachycovali údaje o tom, kolik antibiotik se používá, což by byla, pak by to byl takový základ pro zlepšení situace, ale dobře víme, jak něco takového trvá. E, nejdřív se na tom bude pracovat, pak tam bude lhůte pro realizaci aby se nám pak nestalo, že až potom po deseti letech, až konečně bude ta legislativa implementována a vše zanalizováno, abychom pak teprve jaksi nevyvozovali závěry. Zjistíme totiž, že mnoha, eh, na mnoha farmách máme velké, eh, velmi silné používání antibiotik, že to prostě není dobré, protože to podporuje rezistence. A proto jsem s kolegy z různých frakcí a z různých členských států předložil pozměňovací návrhy, abychom tato, ty údaje srovnávali, abychom viděli, které zemědělské podniky nadužívají jasným způsobem antibiotika a pak v rámci druhého schoku, kroku navrhuji, abychom měli minimalizační strategii. Některé členské státy to již úspěšně provádí, že pak společně s veterinářem jdou do toho konkrétního zemědělského podniku a podívej se na to, proč používá tolik antibiotik a co může udělat pro to, aby se tomu v budoucnu vyhnul. Tam existuje řada možností. Kolega Florence, který choval prasata dlouhé e, roky, říkal, že když má například jen jednoho jednoho mm, dodavatele pro malá prasátka, tak má mnohem méně bakterií, než kdyby kupoval um, svinčátka od různých dodavatelů. Takže to je například jeden způsob, Musíme prostě snížit používání antibiotik. Neza, není důležité na to jak, ale ten jasný cíl musíme mít a e, je třeba, aby farmy, které prostě používají příliš moc antibiotik, aby z toho byly vyvozeny jasné důsledky. Takže děkuji kolegy, co mě v tomto podpořili. A dále. Máme tady velice komplexní e, přístup k tomu, jak v zemědělství a také v oblasti například chovu domácích mazlíčků, jak chceme tedy lépe kontrolovat používání antibiotik. Částečně tady máme zákazy používání rezervních antibiotik a zemědělci se nás právě ptají a říkají, to je sice pěkné, ale pokud tady lidé umírají kvůli rezistenci, na antibiotika. Tak je pravděpodobně také nějaký problém i v humánní medicíně. A ta já jsem se podíval na právní základ zprávy Francovansk Grossen. To je vnitřní trh 114 a 168 právní základ a tam jde právě lidské zdraví. Pokud tedy právem zemědělcům a veterinářům ukládáme tolik povinností a omezení pro to, abychom snížili rezistence na antibiotika právě s ohledem na lidské zdraví, no tak je zároveň nutné se podívat na to, co můžeme udělat v humácí medicíně. E, nemůžeme to udělat ze dne na den, to jistě ne, bude to obtížný a diferencovaný proces, ale měli bychom minimálně udělat jednu věc a tady výbor již vyslal signál konferenci výboru předsedů a týká se to pracovního programu komise na rok 2016. A v mé frakci jsme to dali také do procesu pro společné usnesení parlamentu. Jde o to, abychom se podívali na to, jak podpořit inovace, abychom měli nová antibiotika nejenom v oblasti veterinární, to už ve zprávě je a Francois to ještě zlepšila, ale pokud budeme hovořit o nových antibioticích, tak musíme hovořit také o nových a eh, antibioticích v oblasti humánní medicíny. Já jsem k tomu předložil pozměňovací návrh, který hm, byl podpořen mnoha kolegy z různých frakcí a z různých členských států. Takže to byly z mé strany ty dvě nejdůležitější věci a budu rád, že celou věc společně dokončíme po letní přestávce když, se potom, eh, když potom dospějeme i k dohodě s členskými státy. Děkuji. Děkuji Já není paní Bolcan. Děkuji. K tomu, co řekl Petr Líze, bych pouze podotkla, že s ním plně souhlasím. Nebudu tady hovořit o antibioticích, k tomu tady bylo řečeno již mnohé, ale nejdříve bych chtěla poděkovat Francois Krostet za práci, kterou odvedla. Není to Eh, jaksi oblast, která by byla příliš snadná a počet pozměňovacích návrhů to jasně dokazuje. V mém krátkém stanovisku se soustředím na homeopatickou medicínu. Společně s kolegy jsem předložila několik pozměňovacích návrhů k tomuto tématu a jde nám o to, abychom i nadále tyto léčebné prostředky z oblasti homeopatické umožněny u zvířat. Není to až tak jednoduché to schrnout do té nové úpravy, protože situace v členských státech je skutečně velice rozdílná. Existují členské státy, kde tedy jakési léčitelství sviči homeopatie u zvířat vůbec uznány nejsou a v jiných zase ano. A v některých členských státech eh, se již v relativně široké míře toto používá. Například v Německu máme tisíce léčitelů pro zvířata, to jsou lidé, kteří používají homeotické a další metody právě v oblasti léčby zvířat. A měli bychom dbát na to, aby nedošlo k věci, k tomu, k situaci, kdy jim vlastně zakážeme těmto lidem, těmto léčitelům provozovat svou profesi právě tím, že, že znemožníme používání homeopatik u zvířat. A proto jsme předložili některé pozměňovací návrhy, které se snaží tento nedostatek odstranit. Tyto návrhy chtějí, aby homeopatika se zředěním minimálně 1 k 10 tisíc byla i nadále na předpis musí být tedy dostupná, dostupná i pro léčitele, kteří tedy nejsou veterináři. Samozřejmě existují veterináři, kteří e, používají homeopatika, ale ne všichni, kteří léčí homeopatiky, jsou veterináři. Nedám tedy o to, aby veterinář, který když jde o, nějaký, o nějakého homeopatikum pro humánní medicínu, aby tento veterinář samozřejmě může říci ano, povoluje se to v oblasti veterinární, ale na druhou stranu chceme, aby homeopatika zůstala léky, které na předpis nebudou, protože jinak bychom skutečně ohrozili profesi těchto lidí, těchto léčitelů, kteří se věnují zvířatům. Samozřejmě takovéto homeopatika zůstávají bez předpisu pouze v případě, že nejsou na bázi alkoholu a že nemusí být prodávány v lékárnách, ale ty prostředky jsou dobré, je to dokázáno a proto je důležité, aby byly i nadále povelené. Používání homeopatik u zvířat, které se nechovají pro, výboru, pro, pro výrobu potravin pro člověka, musí být zjednodušeno. Jsou to tedy zvířata, která se nedostávají do lidského potravinového řetězce a tady skutečně není nutné používání homeopatik nějakým způsobem omezovat. Ano, jsou to tedy naši domácí mazlíčci. Já chápu, že nemůže se u nich používat veškeré, eh, nemohou se u nich používat veškeré přípravky jako v lidské medicíně, ale Myslím si, že mnoho homeopatik se tam již využívá a i nadále bychom měli tuto možnost nechat otevřenou, povolit používání homeopatik. A dále látky a přípravky z látek, které se používají pouze pro vnější eh, používání u zvířete, například proto, eh, aby zvířata měla lepší srst, aby byla lesklejší a tak dále. Tady je třeba zajistit to, aby takovéto prostředky nespadaly mm, pod léčiva. To je také velice důležité pro léčitele, které, kteří se věnují zvířatům, protože například tím, že poudávají takovéto prostředky, dokážou zvnějšku posílit imunitu daného zvířete. A dále. Je důležité, aby homeopatika mohla ji používat nadále i léčitelé, ale nesmí to být eh, pod kontrolou veterináře, tak jak se o to snaží kolega Hoisling ve svých pozměňovacích návrzích, protože pak by došlo k situaci, že vlastně vše předepisuje pouze veterinář a léčitel, tak přijde o profesi. Pokud se jedná o homeopatiku, které bylo dovoleno pro člověka, veterinář ho jaksi povolil pro veterinární medicínu má odpovídající zředění, tak si skutečně myslím, že není nutné, aby veterináři dále dohlíželi nad tím, eh, pokud by léčitel takovéto homeopatika používali. Skutečně by to znamenalo, že zničíme povolání mnoha léčitelů, kteří se věnují zvířatům, jak jsem ji řekla, v některých členských státech to rozšířeno není. Není, ale například v Německu je to rozšířené již značně, je to obraz, která roste a já chci, aby tato možnost eh, existovala tedy i v budoucnu. Děkuji a teď dávám slovo paní Borca. I try. <laughs> Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. No, děkuji mnohokrát. Tato, toto nařízení se tedy týká veterinárních léčivých přípravků. Já bych se ale chtěla soustředit na tu antimakrobiální rezistenci. Nebo rezistenci vůči antibiotikům. Díky našemu způsobu života a tomu, jak se stravujeme, je vše navzájem propojeno. Proto by otázka antibiotik měla být řešena na více úrovních. Díky tomuto nařízení máme velkou příležitost zachovat účinnost antibiotik. Já jsem sama předložila asi 20 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu, protože se domnívám, že je tam určité věci třeba lépe definovat. Především ty části, které se týkají zákazu antibiotik pro veterinární účely. Při uplatňování těchto pravidel by totiž měla být eh, možná i retroaktivita. Také se domnívám, že je třeba omezit prodej online, abychom se vyhnuli zneužívání. Distribuci a prodej je třeba také náležitě upravit. Je třeba to vázat na předpis vydaný veterinářem a tento předpis by také ale měl být elektronický. Určitě zde toho ještě musíme hodně udělat. Myslím si také, že bychom měli lépe definovat kritéria pro to, abychom přesně určili, kdo tedy bude moci antibiotika eh, předepisovat, tak abychom naprosto vyloučili eh, střety zájmu, tak aby třeba nemohl ty léky předepisovat eh, někdo, kdo je svázán eh, s průmyslem, ten by tedy neměl zasedat v těch radách veterinářů. Paní Ajuzo, děkuji, pane před předsedo, děkuji mnohokrát také paní Grostet. Velice oceňuji její práci, protože to téma je velice důležité a ten počet těch pozměňovacích návrhů, které musela prostudovat, je skutečně obrovský. Uh, já také plně souhlasím s tím, že musíme si dát dostatek času na prostudování všech těch návrhů. Od roku 2001 zde nařízení potřebujeme, takže měsíc už, pár měsíců už to nezmění. Je třeba, aby ty návrhy skutečně byly co nejpřesnější, tak aby ten legislativní návrh měl uh, co největší přínos. Já v zásadě souhlasím s tím, co říkala paní Grostet. Myslím si, že odvedla výbornou práci a chtěla bych eh, se ještě konkrétněji zmínit o tom, že je třeba zakázat prodej online těchto léčivých přípravků. Musí to podléhat předpisům, protože by bylo velice obtížné ten prodej kontrolovat a mohlo by to vést k problémy s, eh, k podvodům. Totež se týká i humánních léčivých přípravků. Také naprosto souhlasím eh, s těmi definicemi, které se týkají eh, preventivního používání léčebného a eh, kontrolního ošetření. A také je třeba rozlišovat mezi tím hromadným používáním a tím cíleným používáním. My zde především hovoříme o tom hromadném používání na venkově. A tam skutečně jde o to, že potom ta zvířata jsou součástí potravinového řetězce. Dále, pokud jde o to kaskádové předepisování, myslím si, že je třeba převzít to ustanovení, které je v současnosti ve směrnici z roku 2001, protože tam je logicky eh, definován celý ten řetězec. A potom jde o farmakovigilanci. Tento nový systém eh, v podstatě, eh, tedy, který se opírá o eh, rizika, to se v zásadě není to kompatibilní s tím podáváním zpráv. Já si myslím, že by to mělo zůstat, že by se oba ty systémy měly skombinovat, abychom měli jakýsi minimální systém farmakovigilance. Pokud jde o homeopatika, tam asi by bylo dobré udělat eh, něco paralelního, jako to existuje v oblasti humánní medicíny. Musíme také myslet na to, že veterináři jsou vlastně odborníci, jsou to vlastně lékaři zvířat, takže bychom také k ním měli mít eh, určitou důvěru, že vědí, jak správně zvířata léčit. Děkuji. Kabezon Ruiz. Děkuji paní Kabezon Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já mám také obecnou připomínku. Já jsem předložila 37 pozměňovacích návrhů. Také bych chtěla zdůraznit, stejně jako předřečnice, že toto téma je velice důležité pro lidské zdraví. Antimakrobiální rezistence je cíl moderní medicíny i té humánní eh, medicíny. Je třeba zabránit nekritickému používání antibiotik, protože to ohrožuje zdraví občanů a také to vede ke značným nákladům ve zdravotnictví. Také se v tomto ohledu připravuje příslušná eh, zpráva. Samozřejmě, že jsou zde určité zájmy chovatelů, ale já si myslím, že nemůžeme povolit eh, nějaké příliš flexibilní používání antibiotik u zvířat ve srovnání s humánní medicínou nebo to omlouvat nějakou nedostatečnou znalostí těch eh, nákaz eh, či nedostatečným výzkumem. Musíme zdůrazňovat právě i potřebu většího výzkumu v oblasti veterinární. A myslím si, že tím v žádném případě nelze omlouvat eh, nějaké méně přísně upravené používání Eh, antibiotik. Myslím si, že bychom měli prodloužit tu dobu pro diskutovávání všech těch návrhů a také, jak zde již bylo řečeno, je třeba zaručit větší kontrolu kvality a obecně zpřísnit kontrolu používání antibiotik u zvířat. Samozřejmě mělo by to být vždy na předpis ze strany veterináře. My, kdo ten sektor známe, tak velice dobře víme, že se často e, to nepředepisuje, že to vlastně chovatelé podávají ta antibiotika víceméně tak, jak potřebují. To jsou skutečně e, postupy, které jsou velice ohrožující nejen pro chov, chovy samotné, ale také pro zdraví lidské. Proto potřebujeme skutečně zde postupovat velice obezřetně, tak abychom zaručili především plnění cílů v oblasti lidského zdraví. Děkuji. Nyní dám slovo komisi, aby nám řekla svůj názor na pozměňovací návrhy a dávám slovo panu Rysovi, eh, řediteli pro zdravotní systémy a produkty. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce Grostet a stínovým zpravodajům i všem ostatním poslancům za velice zajímavou debatu. Mám několik poznámek k současnému vývoji. Začněme u definicí. Jak už tu zaznělo, velice rádi za pomoci EMA přispějeme do té diskuze a pomůžeme s dopracováním definic. Je potřeba, aby ty definice byly přesné a stabilní a proto v průběhu spolurozhodování bychom se měli vyhnout situacím, kdy se budou definice měnit no, oproti legislativě, která existuje už mnoho let. Rada eh, komentářů se týkala antimikrobiotik a využívání antibiotik. Rád bych řekl, že členské státy mohou zavést nebo podržet si pravidla pro využívání antimikrobiotik, pokud tato pravidla e, nejsou v rozporu se smlouvou, tedy kdy jsou založena na, složen, na sdílené kompetenci e, a nejs, mezi členskými státy a komisí a nejsou diskriminační. Sdílíme cíl e, co nejdostupnějších dat o produkci e, a využívání antimikrobiotik ve veterinární léčbě, tak jak to požadovalo několik poslanců, ale vzhledem k problémům členských států s schromažďováním dat je zapotřebí stanovit priority. E, proto navrhujeme zastavit se, e, nebo zaměřit se na data o prodeji a využívání antimikrobiotik Eh, a tady je zapotřebí jasný akční plán toho využívání těch dat v případě, že budou schromažděna. Eh, pokud jde o eh, dobré životní podmínky zvířat, tak to je začleněno do pokynů Komise pro veterinární léčbu. A ještě krátce k online prodeji. Hovoříme tady o e, autorizovaných a regulovaných lékárnicích, takže musíme mít na paměti, že hovoříme o tomto systému. V současné situaci e, antimikrobiotika pro e, lidské užití se mohou prodávat online. A domníváme se, že problém je spíše v systému, který vznikl u online prodeje. Na jedné straně jsou to autorizovaní lékárníci, e, kontrolovaní e, inspekcemi, e, elektronické recepty se plánují do budoucna. Tady jde o profesionální využívání a pak jsou tu data, která by měla bránit zneužití systému. Pokud jde o veterinární lékařské předpisy, zcela souhlasíme s paní Grostet, že regulujeme produkty a nikoli profesi. Pak je tu definice tedy kvalifikovaného pracovníka, eh, kterou považujeme za nejlepší řešení. Pokud jde o označování, eh, jsme eh, pro to nejjednodušší a nejsilnější ustanovení, aby, nevznikl administra- aby nevznikla administrativní zátěž. To jsme už ukázali v posouzení dopadu a jsme přesvědčeni o tom, že takto navržený systém je nejlepší, jaký můžeme v tuto chvíli navrhnout. Pokud jde o rizika pro životní prostředí, Eh, souhlasíme s tím, že eh, není potřeba opakovat environmentální studie tam, kde to není vědecky opodstatněné a eh, komisař bude hodnotit realistický návrh vzhledem k udržitelnosti systému monografií. Pokud jde o harmonizaci, domníváme se, že proces harmonizace je zásadní pro vnitřní trh a je zapotřebí ho provést u většiny eh, produktů. Eh, komise se bude snažit docílit eh, cíle harmonizace při zachování respektu k hospodářské soutěži. Dále farmakovigilance byla poměrně důležitým tématem pozměňovacích návrhů a komise se domnívá, že detaily by měly být omezeny v základní akci a bereme na vědomí tyto návrhy ale eh, vzhledem eh, k, k potřebě snížit administrativní zátěže ve farmakovigilanci a k potřebě konzistentnosti eh, kombinace dvou systémů, tedy PCR a toho založeného na rizicích, by byla spíše náročná než efektivní. A konečně u kaskády eh, využívání eh, označování, tak myslíme si, že není dobré dávat humánní léčiva jakožto poslední možnost a zároveň eh, tak v uvozovkách ta stará kaskáda by neměla být znovu zavedena. Veterinář by měl mít možnost volby mezi veterinárním léčivem dostupným na trhu ve svém členském státu anebo v jakémkoliv jiném členském státu. Takže to byly ty hlavní připomínky, které jsem vám chtěl sdělit tuto, v této fázi debaty. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že můžeme uzavřít tuto debatu a dáme slovo paní zpravodajce, jestli chce něco říct si závěrem. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím nehovořit dlouze, ale co nejvíce zareagovat na to, co kolegové řekli. Samozřejmě vám dě, všem děkuji za zapojení se do té práce. K tomu, co říkala kolegyně z Rumunska, eh, tedy stínová zpravodajka za socialisty, ano, určitě ty rozdíly mezi námi nejsou příliš eh, velké, mezi jiným právě pokud jde o to RCP. Pokud jde o farmakovigilanci, tak také s vámi souhlasím s tím vaším návrhem. Komise předložila dobré návrhy na zjednodušení. My bychom v žádném případě především neměli udělat nějaký krok zpět. Celkově tady souhlasím se vším, co jste říkala. Myslím si, že určitě můžeme společně připravit dobré návrhy. Stínový zpravodaj za SD asi odešel, ale já mu stejně odpovím, snad mu to někdo z vás vyřídí. Já sdílím ty obavy, o kterých eh, hovořil, pokud jde o antimakrobiální rezistenci. Samozřejmě, že preventivní užívání antibiotik musíme omezit. To je naprosto zřejmé. Pokud jde o farmakovigilanci, systém založený na hlášení rizik eh, mi přijde, že je dobrý, že poskytuje určité záruky. Ale myslím si, že také musíme skutečně dbát eh, na ty následné kroky spíše než pouze na kvantitu těch hlášení. Dále zde máme zprávu Evropské agentury pro léčiva, která rozlišuje mezi ovcemi chovanými na maso které mohou být považovány za důležitý hlavní druh a potom jsou tam ovce chované na mléko a ty jsou v tomto případě považovány za méně důležitý druh. Takže to je tolik k tomu. K tomu, co říkala eh, další eh, řečnice, která již také odešla, mnohokrát děkuji za podporu eh, a také za její činnost ve výboru Agri. Pozice výboru Agri v žádném případě nekomplikuje činnost v Envy, naopak eh, vlastně náš přístup podporuje. Souhlasím také, pokud jde o antimakrobiální rezistenci a Směrem k Evropské komisi bych chtěla říci, že pokud parlament předložil tolik návrhů, tak to znamená, že chceme u určitých věcí jít ještě dále u určitých bodů prostě neustoupíme, ať si komise říká, co chce. My jsme zde přesně proto, abychom zaručili to, že tam, kde to je potřeba, tam to bude flexibilní, Jinde je zase třeba pravidla zpřísnit, ale v každém případě neustoupíme tam, kde jde o ochranu veřejného zdraví. A já děkuji těm kolegům, kteří mě podporují v tomto přístupu. Skutečně je důležité, abychom vůči komisi a především vůči radě a členským státům jasně ukázali, že jsme připraveni u těchto bodů eh, jít dále. Je třeba také stanovit určitá společná pravidla a vysvětlit samozřejmě toto členským státům, aby potom ta pravidla dodržovaly. Pokud jde o paní Paulsen, tam je třeba ještě pracovat na výjimkách a také na definicích. Paní Paulsen sama hovořila o tom, že zde nesmíme ponechat nějaké šedé zóny, já s tím souhlasím, proto si myslím, že ten text musí být co nejjasnější a co nejúčinnější a také souhlasím s paní Paulsen, pokud jde o ten systém monografií já jsem poslouchala, co říkali kolegové, kteří se možná zde oproti mě v tom trošku liší. Myslím si ale, že komise by měla v první řadě prostudovat proveditelnost toho přístupu. Možná bychom mohli stanovit určitou lhůtu pro provedení té studie a pak o tom můžeme znovu hovořit. Zástupkyně GUE s ní také souhlasím. Ten termín antimakrobiální a antibiotický. To antimikrobiální, to je termín, který je širší než antibiotický. A antibiotika tedy spadají pod antimakrobiální látky, ale spadají tam třeba také antibiotika, antiprotozoita, antiprotozoika a také další látky, takže tam skutečně musíme být přesní. Paní Rivasi a profilaktické používání. Samozřejmě léky nesmí být uh, profilakticky hromadně používány, no tom se asi všichni shodneme, v tom vás mohu uklidnit, ale úplný zákaz mi přijde obtížně proveditelný v terénu. Já souhlasím s tím, že by antibiotika měla být používána skutečně pouze jako poslední řešení, pokud neexistují alternativní možnosti. Ale prostě je třeba ponechat zde tu možnost použití v nezbytných případech. Také musíme mít osvědčené postupy a dobré metody chovu. Je třeba izolovat zvíře od zbytku stáda a tak dále. Pokud jde o seznam kritických antibiotik, musíme vypracovat kritéria, o které se ten seznam bude opírat. Já v těch svých pozměňovacích návrzích 38 a 39 jsem se o to snažila a já upřímně řečeno, myslím, že bychom se právě měli spolehnout na odbornou expertízu, pokud jde o ta antibiotika, která v tom seznamu mají být. Tam se asi v tom budu s některými kolegy lišit. Ochrana údajů. Já bych nechtěla, aby došlo mezi námi k nějakému nedorozumění. Když hovořím o ochraně údajů, tak hovořím o ochraně těch obchodních údajů, komerčních údajů, které se týkají přidělení komerční exkluzivity a tam je to skutečně na podporu inici, eh, inovativnosti, protože my máme skutečně zásadní problém. Prostě nemáme výzkum, nemáme nové léky, já nehovořím o ochraně osobních údajů jaksi v obecném smyslu. Chtěla bych paní Rivazi uklidnit, že souhlasím s tím, že je potřeba zaručit transparentnost. Kolega z EFDD eh, skutečně eh, důležité je, aby léčiva a nový výzkum byl podpořen paní Dornáno. Tam je asi tisíc pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Já jsem tedy necitovala zrovna ty vaše. Já se omlouvám. Já jsem se snažila vybrat je jak si a asi jsem tedy nevybrala ty vaše za ENF. K tomu, co jste říkala o Spojeném království, paní Dornáno. Oni nemají flexibilnější pravidla, pokud jde o veterináře. Oni prostě vedle veterinářů umožňují i určitým dalším kvalifikovaným odborníkům, kteří mají v úvozovkách licenci, aby prováděli určité veterinární úkony a předepisovali určité léky. A ve Spojeném království prostě bychom jim měli nechat tu možnost, aby si i nadále udrželi ten svůj systém. Já si myslím, že to je velice seriózní systém, který tam mají a rozhodně nemám chuť, aby dělat něco pro to, aby museli obětovat tyto své odborníky. Ten jejich systém funguje. A oni také nejsou autorizováni pro předepisování antibiotik. Takže já si myslím, že ten jejich systém není nějak nebezpečný a myslím si, že to musíme respektovat, jak to mají ve Spojeném království. Paní Divazi, dále, úplně jsem nezodpověděla všechny otázky, které jste mi položila, omlouvám se za to. Pokud jde o hodnocení dopadů na životní prostředí, tam si myslím, že možná ty vaše požadavky jdou trochu příliš daleko, protože by mohly vést k tomu, že by celá řada produktů z trhu byla stažená. A to samozřejmě jde proti tomu přání, aby těch léků bylo na trhu co nej, přípravku bylo na trhu co nejvíce. Pokud jde o hodnocení eh, dopadů, tak eh, zde máme tedy jednak tu otázku monografií, ale eh, hodnotit i ty přípravky, které jsou již na trhu, to myslím, že by bylo velice stěžující. A k tomu, co říkala paní Gosling, a ty eh, dopady na eh, ty odpady, na, které vznikají při výrobě léku na životní prostředí, to si myslím, že by mělo být řešeno když se řeší nakládání s odpady, několik to nařízení. Dále Peter Líze, ten pozměňovací návrh, který e, směřuje k lepšímu využívání získaných údajů, použije za, považuji za velice zajímavý i když si myslím, že možná EMA není tou nejvhodnější agenturou, která by toto měla dělat. Myslím si, že tam asi spíše ty národní orgány budou proto kompetentnější, protože jsou blíže tomu skutečnému používání. Paní Somer, beru na vědomí vaše připomínky k homeopatickým přípravkům. Mně to připadalo trošku druhotné, ale vy na tom trváte, vy to zdůrazňujete, takže já se na to podívám podrobněji. Ten termín uh, homeopatický léčitel, mně se z toho trošku uh, ježí chlupy, protože ve francouzštině to slovo léčitel má naprosto katastrofické konotace. Budeme to tedy muset uh, nějak vyřešit a nalézt termín, který bude vyhovovat všem. U nás, když řeknete léčitel, tak je to eh, spíše bráno jako nějaký guru, než jako nějaký eh, pracovník ve zdravotnictví. Paní Ajuzo, souhlasím s tím novým systémem farmakovigilance, o kterém jste hovořila. Myslím si, že bychom znovu neměli obnovovat ten stávající systém, který je zatěžkávající a málo efektivní. Většina těch periodických eh, zpráv neobsahuje vůbec nic důležitého, takže si myslím, že tam bude lepší navrhnout něco efektivnějšího. Nicméně chápu, že jste znepokojená tím systémem, který se bude opírat pouze o oznamování zjištěných rizik. Zde asi skončím. Vím, že jsem neodpověděla všem kolegům, omlouvám se za to ale doufám, že jsem víceméně zhrnula ty otázky a zůstávám samozřejmě i nadále vám všem k dispozici. Omlouvám se, že jsem hovořila eh, dlouze a omlouvám se tím, na jejich dotazy jsem nezareagovala. Děkuji za tyto odpovědi. Nyní zatím neznáme časový harmonogram, to závisí na vyjednáváních a tím můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a můžeme přejít na ten další. To je bod číslo 12 v našem pořadu jednání. Je to možnost členských států omezit nebo zakázat využívání geneticky modifikovaných potravin eh, a krmiv na svém území. Eh, Tady eh, je zapotřebí projednat eh, návrh zprávy, takže já eh, teď nebudu hovořit jako předseda, ale jako zpravodaj a vysvětlím tu zprávu, kterou jsem vypracoval a přejdu do italštiny. Jak si asi vzpomenete, 22. dubna roku 2015 komise předložila sdělení, které se týká revize rozhodovacího procesu u OGM. Šlo o návrh nařízení, kterým se pozměňuje nařízení 1829 lomeno 2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin či krmiv na jejich území. Návrh komise směřuje k tomu, že členské státy by si mohly přijmout taková opatření, která za určitých podmínek omezují či zakazují používání OGM a tedy tedy potravin a krmiv, které jsou tak geneticky modifikovány, tím, že použijí tzv. opt-out. Jak se asi vzpomenete, my jsme se chtěli tomuto tématu věnovat podrobněji a požádali jsme komisaře Andriu Kajtise, aby mezi nás přišel sem do výboru, aby nám jak si lépe vysvětlil celý ten návrh. K tomu také 8. června došlo. A vedle pana komisaře jsme tu měli i celou řadu kolegů, kteří kladli dotazy, došlo k velice široce, široké výměně názorů. V průběhu té debaty, jak si asi vzpomenete, někteří poslanci vyjádřili velice závažné obavy. Pokud jde také o to, že zde vlastně nemáme žádné hodnocení dopadu. A také pokud jde o kompatibilitu opatření, která přijmou členské státy s vnitřním trhem a dále s normami, které stanoví Světová zdravotnická organizace, a také vůbec pokud jde o schůdnost toho návrhu. Jiní zase vyjádřili nespokojenost eh, s tím, že komise zde vlastně dělá krok zpět, protože se původně zavázala eh, revidovat ten rozhodovací proces týkající se geneticky modifikovaných eh, plodin a krmiv. Celkově tedy ten duch byl velice kritický. Nemáme také hodnocení vlastně různých eh, dalších možných alternativních řešení. A já se proto domnívám, že tento návrh je v rozporu se zásadou eh, lepší právní úpravy a transparentnosti, což jsou cíle, k kterým se komise zavázala. Takže po letech, které jsme strávili odstraňováním překážek na vnitřním trhu, máme v této, bychom v této oblasti vlastně měli ten trh velice roztříštěný. Každý členský stát by si to upravoval jinak. A představme si, jak by to potom bylo s eh, oběhem produktů. Navíc některé členské státy by to tedy ty produkty mohly úplně zakázat. To by vedlo k problémům s kontrolami na hranicích. My jsme se kdysi snažili tyto kontroly odstranit a nyní bychom je vlastně znovu pomocí tohoto návrhu zaváděli. Takže ve světle toho všeho, co jsem právě zmínil, jsem připravil velice stručnou zprávu. A v podstatě směřuje k odmítnutí tohoto návrhu komise. Nyní můžeme o této zprávě diskutovat a v průběhu té diskuse uvidíme, zda se na tom shodneme, nebo zda na to máte ve výboru různé názory, tedy jiné názory, než mám já. Nyní předám slovo zástupcům jednotlivých politických skupin a začnu panem Balasem za SND. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaji. Vy jste vlastně zpravodajem u tohoto tématu. Já souhlasím s řadou bodů, které jste zmínil. Například, tedy my si také myslíme, že tento návrh je třeba zamítnout. Proč? Já bych připomenul také několik věcí. Příliš nechápeme tu právní jistotu, kterou by tento návrh přinesl. Je to poměrně složitá věc, nebudu zacházet do podrobností, ale pokud bychom neměli vědecké odůvodnění pro zamítnutí eh, GMO, tak by členské státy vlastně musely využít nějakých jiných odůvodnění a to by potom bylo ve střetu s pravidly volného oběhu zboží na vnitřním trhu. Potom je zde další problém s se schůdností, s proveditelností tohoto návrhu. Vy jste to připomněl, tak zase budeme zavádět kontroly na vnitřním trhu, na hranicích pouze pro GMO. A také samozřejmě bychom se museli zabývat možnými kontrolami GMO na vnějších hranicích, pokud jde o dovozy z třetích zemí. Takže to je další důvod pro zamítnutí tohoto návrhu. A pak je zde vůbec eh, problém definice toho termínu používání. Příliš vlastně nechápeme, co to znamená. Zda by šlo o určité typy, například krmiv, nebo pokud jde o potraviny, zda se tam stanoví eh, nějaké podíly, nějaká procenta těch látek. Je to všechno takové vágní. My jsme také velice znepokojeni tou situací, pokud jde o GMO v Evropě. Víme například, u, že u krmiv v současnosti masivně dovážíme produkty GMO z třetích zemí. Takže pokud zamítneme a tento návrh a musíme to udělat, měli bychom ještě navíc se obrátit na komisi, případně se sami ujmout vypracování strategie pomocí které by Evropská unie dosáhla soběstačnosti v produkci eh, plodin bohatých na bílkoviny, tak abychom nemuseli dovážet plodiny GMO, protože to je eh, takové určité pokrytectví ze strany komise. Na jedné straně dovážíme GMO a na druhé straně umožňujeme členským státům, aby eh, jejich používání vyloučili. Prostě musíme to zamítnout ten návrh, ale musíme přijít s jinými návrhy. A myslím si, že komise by poté měla znovu se tímto tématem zabývat a věnovat pozornost především té nezávislosti Evropské unie, tak abychom se vyhnuli dovozům GMO a komise by také měla přijít s nějakou strategií, jak zajistit tu právní jistotu, pokud jde o možnost zákazu GMO a také se zabývat otázkou mezinárodního obchodu, rovněž v souvislosti s, se smlouvou TTIP. Thank you very much. Děkuji. Nyní pan Demesmaker za ECR. Oui. Pane zpravodaji a pane předsedo, je mi líto, že nemám mnoho času, budu tedy stručný. Já jsem velmi podměnu názoru ve Šparsbruku 8. června, kde jsme se velmi kriticky vyjádřili k návrhu komise. Mimo jiné k tomu, do jaké míry je to slučitelné s vnitřním trhem a do jaké míry by něco takového bylo vůbec proveditelné. Proč tedy podle nás chybí posouzení dopadů? Jasně se ukázalo, že frakce se neschodnou na názoru na tento návrh komise a neplatí to pouze pro parlament. Ani občanská společnost není příliš natřena tímto návrhem, takže tuto diskusi dnes nemusíme opakovat. Dobré, nejdůležitější argumenty jste již dobře schrnul. A proto my jako EKR podporujeme váš návrh na to, aby ten text se poslal zpět. Děkuji, paní Majster. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaji, za zprávu, která je velice krátká. To je jasné, právě z důvodu, který jste jmenoval. Já tady mám takovou všeobecnou předpoznámku. Já si myslím, že škoda, že GMO, a dnes o tom hovoříme velmi, jak si eh, věcně, ne emocionálně. Je mi líto, že tady rozhodují většinou emoce, že tady nemáme nějaké jasné vědecké poznatky, které by nám říkají, kde jsou ty výhody a kde nevýhody. Kolega říkal, v krmivech máme mnoho GMO. A co tedy uděláme, až je zakážeme? Proto by bylo dobré mít řešení, které skutečně bude v souladu s evropskou politikou a s ideí evropského vnitřního trhu. Proto sdílím mnoho argumentů, které jste již jmenoval. Například ten pojem to užívání není jasně definován, co to vlastně je. A pak je tam celá řada dalších nepřesných právních pojmů, také například nucené důvody podle unijního práva, co to má být. Takže skutečně celá řada věcí je velice vágní, nejasná. Pokud to ovšem necháme takto vágně, tak to nepomůže. Poškodí to vnitřní trh a udělá, vznikne taková mozaika, takový slepenec a to nebude dobré. Víme, že tady má, jsme měli obtíže i při registraci pěstování GMO s tím, aby to bylo v souladu s vnitřním trhem. A přesně to tež je zde. Nemáme hranice na vnitřním trhu. Jak pak bychom měli realizovat to, co je obsaženo v návrhu? Eh, pak ty nucené důvody, jak, jak, jak by bylo možné odůvodnit ten opt-out? Pane zpravodaj, vy jste řekla, abychom to odmítli. Ale pokud to odmítneme a nic nového předloženo nebude, tak jsme ten problém nevyřešili. A proto si myslím, že my jako parlament bychom si měli zvážit, jak zareagovat. Ano, můžeme říct takto, ne? Podle mě ten návrh komise prostě není dostatečně ambiciozní. Vy jste tady navrhlo, aby se to stáhlo, aby se to vrátilo zpět, ale to nám problém nevyřeší. Ten problém existuje. Víme, že tady máme stálý výbor EFSI, členské státy ten registrační proces blokují, což naprosto stěžuje situaci a není vůbec možné eh, to nějakým způsobem implementovat a proto potřebujeme řešení. Proto si myslím, že pokud text pošleme zpět, je nutné zajistit, aby byl předložen nový návrh, lepší návrh, nebo abychom řekli, že sami přijdeme s nějakým lepším protinávrhem, který pomůže situaci dořešit. Tolik z mé strany a já jsem si vědoma toho, že to téma není vůbec jednoduché. Děkuji, nyní zaguje paní Boylen. Děkuji, pane předsedo. Já mohu souhlasit s mnoha komentáři, které tu zazněly. Podle mého názoru tady jde o zajištění rychlé a snadné autorizační procedury, než abychom řešili problémy, které jsou obsažené přímo v evropských autorizacích. Pan Juncker slíbil překonání demokratického deficitu který je zdrojem obav mezi občany Evropské unie. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za výstižnou a stručnou odpověď na návrh komise. Souhlasím s tím, že bychom měli tento nedotažený návrh komise eh, odmítnout. Ten je tak chybný, že je lepší ho úplně znovu stáhnout, abychom mohli začít znovu a vypracovali text, který by zajistil, aby eh, GMO nebyly autorizovány, jestliže většina členských států je proti. A já vyzývám komisi, aby přišla přišla s novým návrhem, který by splňoval svůj účel, protože ani status quo nelze udržet. Myslím si, že komise promarnila příležitost odstranit jeden z hlavních slabin, jedno z hlavních slabin v oblasti GMO, a to je EFSA, eh, eh, úřad, který je často kritizován ze strany eh, poslanců, nevládních organizací i rady za to, že není schopná vypracovat hodnocení, které vyplnilo svůj účel. A nejen, že procedura je nedostatečná, pokud jde o zdravotní dopad, ale jakmile EFSA prohlásí nějaký produkt za bezpečný, což mimochodem dělá vždycky, pak členský stát nesmí e, provádět žádné další analýzy nebo poskytovat odůvodnění, e, na jejich základě by mohl ten produkt zakázat. E, parlament v svém usnesení 15.07 eh, volá eh, po, eh, jak, po, po značném zlepšení metod a závěry rady z roku 2008, které zdůraznily nesrovnalosti a nedostatky v hodnoceních EFSA, také volají po posílení autorizační procedury. Takže teď o sedm let později stále nejsou ta doporučení implementována a znamená to, že komise v podstatě ignoruje naše požadavky. Takže tolik k tomu překonávání demokratického deficitu. Já jsem byla stínovou zpravodajkou pro tu minulou legislativu o GMO a ten eh, text parlamentu byl eh, vlastně eh, formulován tak, že byly škrtnuty některé silné fráze ohledně budoucího návrhu a vlastně je vidět, že komise nedodržela vůbec slova. Kromě toho, že nenaplnila potřebu e, pro autorizační proceduru a nezabývá se ani pěstováním kultivací, e, tak ten návrh, který máme na stole, je e, postavený na velice nestabilním právním základě. Myslím si, že komise má tu pochybnou čest, že ji kritizují jak biotechnologické společnosti, tak nevládní organizace za tento návrh. Eh, je to eh, návrh, který by neobstál eh, u soudu, ať už by byl napaden z hlediska vnitřního trhu nebo u Světové obchodní organizace, což znamená, že členské státy by čelily právním problémům. Kromě toho Eh, tady, tady eh, jsou určité nesrovnalosti okolo slova používání. Eh, toto slovo také vytváří právní nejistotu, protože není v návrhu nikde definováno. A já bych se chtěla zeptat komisi, komise, proč změnila tu terminologii z bývalého uvádění na trh na to nové používání. A dále, Eh, očekává komise někdy nějaké implementační nařízení, které by eh, zakázalo užívání produktu, ale už ne eh, jeho oběh. Zkrátka, je tady nějaký logický způsob, jakým způsob jak by členské státy mohly být zakázány, přestože by byly dovezeny z ostatních zemí. Takže ten návrh není čestný, nabízí falešné řešení problému, který si žádá upřímnější přístup a i já si myslím, že bychom ho měli poslat zpátky. Děkuji. Děkuji a nyní pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo a pane zpravodaji, za tuto zprávu a za práci na ní. Možná bychom měli pogratulovat komisi za to, že dokázala parlament takto sjednotit. To se nevždycky stává, ale těmuto návrhu se podařilo parlament sjednotit. Možná to byl účel toho návrhu. V tom případě se vám to povedlo. Takže aspoň něco dobrého z toho návrhu vzešlo. Eh, ano, i skupina zelených eh, je velmi kritická, patrně z jiných důvodů než zpravodaj, což si samozřejmě uvědomujeme. A musím říct, pane zpravodaji, že my jsme předali eh, toto téma předsedovi, protože jsme věděli, že to bude krátká zpráva, že to zkrátka vrátíme do komise. Nicméně ve vysvětlujícím prohlášení vy jste neodolal a dal jste tam eh, svůj názor na to, proč je to špatný návrh, což samozřejmě nereflektuje názory všech. Když říkáte, že to značně ohrozí produkci dobytka, tak já si myslím, že, to jsou, že tady jsou i další problémy, kvůli kterým jsme kritičtí. Takže já doufám, že to vysvětlující prohlášení ještě pozměníte, aby abychom i vaše vysvětlení mohli podpořit všichni. Vysvětlení toho, proč nechceme nový návrh. Jinak ale souhlasím s paní Meissner, jak teď pokračovat dál, protože my můžeme všichni jednotně říkat, tohle nechceme, ale podle mě je důležitější, zda bude nový návrh. A to je klíčové, pane zpravodaji. Vy ve svém návrhu pouze říkáte, vrátíme to na komisi. Ale pokud to uděláme, tak bychom aspoň měli přidat jednu velice důležitou větu a sice, že požadujeme od komise nový návrh. A já mám na komisi nyní velice prostou otázku. V komisi se totiž děje něco podivného. My jsme žádali přístup k dokumentům, protože víme, že existuje mnoho různých scénářů a možností a oni si vybrali zrovna tuhle. A ohledně přístupu k dokumentům jsme získali tuto odpověď. My jsme eh, odpověd, dostali odpověď, že eh, se vypracovávají různé scénáře a vypadají takto. Tak takto vypadá transparentnost komise, kde ty různé scénáře eh, jsou, jsou ukázány, eh, na kterých komise pracuje. Takže tolik k přístupu k dokumentu. Ale ono to má svůj důvod. Eh, komise říká, že rozhodovací proces u komise teprve začal. A proto mají pocit, že nemohou nám předestřít všechny možnosti, o kterých zatím jednají. Tak možná bychom z toho mohli vyvodit jeden pozitivní závěr. A já chci teď od komise opravdu velice jasnou odpověď. Uh, pokud to pošleme zpátky na komisi ke stažení a budeme požadovat nový návrh, přijde komise s novým návrhem, založeném na některé z těch dalších možností, na kterých pracujete. A chci slyšet velice prostě ano a ne, protože to je pro nás důležité, abychom věděli, eh, jak se zachovat. A pokud odpovíte ano, přijdeme s novým návrhem na základě některé z dalších možností, pak budu souhlasit se zpravodajem a řeknu, dobře, můžeme to poslat zpátky a žádat nový návrh, ale nyní opravdu chci jasnou odpověď od komise. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Evi. Sí. Ano, co mám na to říct? Já se mohu připojit k tomu, co říkal kolega Geld. Naprosto s tím souhlasím. Nechci opakovat to, co zde již říkali předřečníci. Nebudu opakovat ty důvody, proč tento návrh prostě nefunguje. To, že rada čeká na stanovisko právní služby, znamená, že asi my také budeme muset ještě vyčkat a budeme mít ještě trochu času na další úvahy. K tomu slavnému impact assessment, hodnocení dopadu, které zde ještě není a k kterému komisař Andriukaitis ve Štrasburku řekl, že zatím není na obzoru, i když jiné verze tohoto návrhu již byly předloženy, tak eh, chci se zeptat, zda tedy to hodnocení dopadu budeme mít nebo nebudeme. Také by bylo dobré pozvat na slyšení ministra zemědělství za radu, protože v radě toto téma spadá pod problematiku zemědělství. Je zde tedy také určitá schizofrenie, pokud jde o přístup k tomuto tématu, protože v parlamentu se tím zabývá výbor pro životní prostředí, v radě to řeší zemědělství redakci a v komisi to mm, spadá pod zdraví. Takže já naprosto souhlasím s tím, že pokud zamítneme tento návrh komise, měli bychom být ujištěni o tom, že přijde nový návrh to znamená, že to neskončí tím zamítnutím a naprostým zapomenutím toho vysoce důležitého tématu. Naomi eh, Dornano. Děkuji, paní Dornano. Me, merci. Děkuji, pane předsedo. Já vítám vaši pozici, pokud jde o zamítnutí tohoto návrhu. Subsidiarita musí být v centru naší činnosti. Především u takto delikátních otázek musíme být velice obezřetní. Já se proto připojuji i ke kolegovi Eckhoutovi, pokud jde o to, co říkal o transparentnosti práce komise. Děkuji. Thank you very much and now... Děkuji. A teď Petr Líze. Děkuji, pane předsedo Giovanni. Mnohé bylo řečeno, a proto budu velmi stručný. Žádné hodnocení dopadu. Pojem use užití není definován, takže by bylo možné například obchodovat s krmivy GMO, ale nemohli by se pak používat, jak to chcete kontrolovat. Vnitřní trh bude velmi poškozen a věc, kterou asi nerad všichni uslyší, neradí, uslyší všichni, zejména co se týče zemědělců, Ti by prostě již neměli krmiva, kdyby členské státy využili toho opt-outu. Takže i z praktických důvodů to nelze podpořit. Jediná věc, kde v této souvislosti chci dát zapravdu panu komisaři Andriu Kajtisovi, je to, co řekl ve Štrasburku. A totiž, že tady skutečně nemáme nic, co by dokazovalo to, že když zvířata dostávají geneticky modifikovaná krmiva, že se tím změní kvalita jejich masa. On to velice dobře popsal. Ty proteiny se prostě stráví ve střevě zvířete a neprojdou jaksi do toho masa zvířete či do dalších produktů, které se zvířete vyrábějí. Co je pro mne obzvláště důležité, a tady musí komise konečně pochopit, že je na naprosto špatné cestě. Komise stále ještě říká, a my e, po letní přestávce budeme mít zprávu o klonování, paní Somerové a další kolegyně, oni říkají, že zákaz či označování klonovaného masa nelze zrealizovat, ale zároveň tady předkládá takovouto věc, e, ke GM o potravinám a krvinám. Toto, co předložili, není realizovatelné, je to skutečně z hlediska hospodářského, jakýsi útok na členské státy. A oni nám říkají, že, to, že tedy klonování eh, to, to označování realizovatelné není a to má být eh, realizováno. Takže komise musí konečně se zachovat rozumně, vít nám vstříc v případě klonování a tento návrh dále již neobhajovat. Se mi zcela jasně toho mění, že musíme tento návrh odmítnout. Ano, paní Meissnerová má pravdu, v oblasti GMO existuje problém, ale to není současná úprava. Problém spočívá v tom, že členské státy ji neimplementují. I můj členský stát Německo neimplementuje, je to trapné z hlediska vědeckého, protože tam prostě nejsou jasné důvody. A proto já si myslím, že musíme tento návrh odmítnout. A členské státy musí implementovat to, co dosud neimplementovali. Já si myslím, že tím ochráníme spotřebitele dobře. Stávající právní úprava byla vypracována v Evropě. Já jsem byl u toho, aby jsem stínový zpravodaj za EPP pro odpovídající směrnici a tak, také pro směrnici o označování jsem velmi bedlivě sledoval a tehdy v Evropské unii bylo mnoho zelených eh, ministrů životního prostředí ve všech velkých zemích, ve Francii, v Itálii, v Německu. To byli ministři životního prostředí ze stran zelených a ti se dohodli na této úpravě, takže si nemyslím, že by mohla být tak špatná pro zdraví spotřebitele. A vše, o čem zde diskutujeme, to je vidět na tomto návrhu, tu situaci stále více komplikuje, takže já to uzavřu. Odmítnout, prostě odmítnout tento návrh. Děkuji. Paní Borzan. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Již zde bylo řečeno, že tento návrh dokázal něco, co jsme považovali za nemožné, který dokázal přimět ke schodě všechny politické skupiny. Navíc je obtížné si představit to, že američtí vyjednávači v rámci TTIPu a také Greenpeace se mohou na něčem shodnout, ale také se to stalo. Oni také souhlasí s tím, že tato tento návrh není dobrý. Jsou proti tomu i některé členské státy, asociace, spolky zemědělců. Obrovská škála lidí je proti tomuto návrhu. Pokud eh, všichni zainteresovaní jsou proti nějakému zákonu, tak je ten zákon buď velice dobrý nebo velice špatný. Já si myslím, že zde je to ta druhá možnost. Deklarovaným cílem je zde zajistit členským státům větší nezávislost. Na evropské úrovni by tady bylo umožněno omezit eh, či zakázat eh, GMO. Já si ale myslím, že transpozice tohoto nařízení by vyústila v řadu soudních sporů vedených vůči členským státům. To, že ještě neproběhla analýza dopadu, je odůvodňováno komisí eh, krát krátkou časovou lhůtou. Myslím si ale, že i komise sama velice dobře ví, co by v takové analýze bylo. Já bych se tedy chtěla připojit k těm kolegům, kteří řekli, že tento návrh je třeba zamítnout a také potřebujeme samozřejmě plán B, ale jak říkal kolega Eckhout, i já mohu říci, že my, když jsme se setkali s komisařem Andriukaitisem, tak já jsem mu položila přímou otázku. Zeptala jsem se ho, zda má nějaký plán B. A on mi na rovinu řekl, že ho nemá. Zajímalo by mě, zda se na tom něco změnilo. Thank you very much. Děkuji. Paní Grostet. Oui, je vais essayer d'être já se pokusím hovořit velice stručně. Nemám příliš mnoho co dodat. Jsem velice skeptická k tomuto návrhu. Komise nám bohužel navrhuje rozložit eh, vnitřní trh, takže toho velice lituji. Myslím si, že toto může přispět k velkému narušení hospodářské soutěže. Plán B zde není. Komisař to velice jasně řekl. Takže plán B nemáme. Bohužel musíme postupovat koherentně. Zde je to ale obtížné. My jsme přijali určitá ustanovení týkající se pěstování GMO, ale je zde problém s uváděním na trh, protože zde asi 50 GMO, která dovážíme, jakožto krmiva, již na trhu povolujeme. Takže není zde vůbec eh, ten koherentní přístup, který bychom potřebovali. Já souhlasím eh, s panem předsedou nebo s pravodajem Laviou. Důležité je, aby hodnocení dopadu se opírala o vědecké výzkumy a je třeba ho tedy na evropské úrovni provést, protože naším cílem je ochrana spotřebitelů. Děkuji. Teď musím říci, že máme od tlumočníku ještě 10 minut navíc. Takže prosím, vyjadřujte se stručně nyní paní Šejer Pirik. Děkuji, pane předsedo. Když jsme 8. června o tomto tématu hovořili, tak potom se začal o tuto věc zajímat i nizozemský parlament. Eh, oni řekli, že to nechtějí, protože by tam jaksi se vznikly oddělené toky produktů a i různé členské státy mají prostě jiný názor na tuto věc, i když se obecně říká, že to je bezpečné. Petr Líze řekl, že bychom si my měli zvážit, jak se k tomu dále postavit. A já bych měla takový návrh. Měli bychom uspořádat slyšení, tak abychom skutečně pozvali odborníky, kteří nám tuto tématiku vysvětlí. Někdy mám také pocit, že není možné, aby vždy vyhrávali emoce. Musíme být realističtí, ale pokud jde o krmiva, kterými krmíme naše zvířata, tak to prostě v konečném důsledku doputuje do potravin. A v mnoha potravinách GMO již obsaženy jsou. A tady bych ráda navázala na kolegu Eichhauta. Je skvělé, že nám tady přečetl ty, ty, ty citáty z těch dokumentů, ale jinak mám pocit, že je to spíše skandální. Nemělo by tomu tak být, ale rozhodně podporuji, abychom tuto věc zamítli, vrátili. Paní Somerová. Děkuji. Poté co bylo řečeno téměř vše, ještě bych jednou ráda zdůraznila, že i já jsem proti návrhu komise a myslím si, že to stažení stačí. Je prostě důležité, aby tato komise stáhla tento naprosto neuvěřitelný návrh, který porušuje veškeré zásady, které v Evropě máme. My ani v Německu zatím nevíme, jak to máme kontrolovat mezi jednotlivými členskými zeměmi a jak to upravit, takže parlament to musí odmítnout, nezávisle na to, z jakého důvodu. Ale velmi nerada bych měla tu situaci, že přijde nový návrh komise k tomuto tématu eh, tehdy, když se projedná velký legislativ, ten, celý ten legislativní balíček o gen, genových technologiích. Já jsem se na tom podílela na, za svou praxi, za to, na tom vyjednávání. A já skutečně nechci, abychom toto téma znovu otvírali. Nedospěli bychom k řešení. A připomínám Peteru Lízemu to, že tento celý parlament, všechny frakce v rámci kompromisu, který podpořil celý parlament, souhlasil s úpravou, kterou máme nyní. Tato úprava je dobrá a proto je dobré, že stále ještě platí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Ajozo. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Toto je spíše taková emotivní debata, než aby byla vědecká, protože pokud bychom se drželi vědeckých údajů, tak bychom si uvědomili, že se zde snažíme o kvadraturu kruhu. Tento návrh by mohl narušit vnitřní trh. Prostě musíme to jasně zamítnout. Jak říkal pan Líze, my máme určitou legislativu, která se zdá, že funguje. Prostě pokud potřebujeme GMO, tak je dovážíme a jinak bychom se měli snažit, abychom je nepotřebovali. Chtěla jsem se zeptat kolegyně, co je pro vás užitečné, přínosné hodnocení rizik? Jak eh, si to takovéto hodnocení eh, představujete. Já si myslím, že naši odborníci jsou na velice vysoké úrovni a chtěla bych tedy vidět, jak jste to myslela. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď si myslím, že eh, bychom měli dát prostor komisi, protože kolegové jí položili mnoho otázek. Slyšeli jsme také, že komise zvažovala 12 různých návrhů a zvolila právě ten, který máme před sebou. Dávám slovo panu Ladislavu Mikovi, aby odpověděl na eh, některé otázky. Děkuji, pane předsedo. E, dobré odpoledne, vážení poslanci. E, ano, těch e, otázek bylo hodně a já se pokusím vzít to rychle a doufejme, že jasně. Nejprve, když jsem přišel do tohoto sálu, tak otázka už byla položena, e, že chceme slyšet ano nebo ne. Zda máme nějakou alternativní e, volbu, pokud řekneme ne této volbě. E, já bych vám chtěl připomenout, co řekli někteří poslanci, a sice, že náš komisař na to už velice jasně odpověděl. Nemáme žádný plán B vedle tohoto návrhu. Jinými slovy, Odmítnutí je možné a my se s tím budeme muset smířit, pokud to odmítnete, ale v takovém případě zůstane situace, ve které jsme nyní, tedy předtím, než tento návrh vznikl. Za druhé, eh, diskutovalo se o tom, že neexistuje žádná jasná nebo explicitní definice pojmu používání a e, převažující důvody veřejného zájmu. E, já bych chtěl říct, že u toho používání je to záměrné. Víme, že se to dá definovat na základě konkrétních e, podmínek v konkrétním regionu nebo členského státu, v případě potenciálního opt-outu by to mohlo být trochu jiné. Takže to je právě ponecháno na e, rozhodnutí e, jednotlivých členských států. Nicméně slovo používání a také ten další text zcela jasně vylučuje e, dovoz a volný pohyb geneticky modifikovaných potravin a krmiv na území Evropské unie což částečně odpovídá na otázku ohledně e, jednotného trhu. Vy hovoříte pouze o konkrétním využívání v konkrétním místě, což je, já tvrdím, srovnatelné e, s rozhodnutím o sklizni nebo e, pěstování geneticky modifikovaných organismů, protože to je také jeden z typů používání, zejména na základě toho předchozího rozhodnutí. Samozřejmě jsou tu ještě další eh, otázky eh, na další eh, účinky na společný trh. Tady bych chtěl říct dvě věci. Za prvé, náš legislativní rámec zná velice dobře právní možnosti a právní důvody, proč vliv na jednotný trh by se dal akceptovat. Za druhé, v současném právním rámci pro GMO Máme takovou zvláštnost, které se říká e, bezpečnostní doložka. E, pokud je nějaký problém s vědeckými daty pro schválení e, té které genetické modifikace, mohou se členské státy odvolat na bezpečnostní doložku, poskytnout vědecké důkazy a prozatím, než se to prořeší a vyšetří, zakázat využívání ve svém vlastním území. To není teorie. Už máme několik praktických příkladů, ke kterým došlo. Já můžu jmenovat, bude-li to potřeba. Několik zemí už využilo tuto doložku. A až doteď nikdo, nikdy o tom nehovořil jako o problému pro jednotný trh. A my dnes navrhujeme přesně stejný mechanismus. Jenom k jinému účelu, protože pokud ten problém není vědecký, který by vedl členský stát k tomuto rozhodnutí a je to problém společenský, problém etický a morální, nebo z jakýchkoliv jiných legitimních důvodů, tak jak jsou definovány právním rámcem, pak bychom neměli předstírat, že je to vědecký problém. Pouze chceme, aby rozhodnutí bylo správné a aby diskuze byla správná. My proto navrhujeme eh, jasně rozlišovat, jestli ten problém je vědecký, anebo jestli ten důvod, e, proč být proti využívání GMO je jiný. E, já vám řeknu jeden takový příběh. V minulosti jsme měli bezpečnostní doložku, kde komise útočila na určitý členský stát a tlačila na to, aby stáhl tuto bezpečnostní doložku, e, protože nebyla e, dobře založena, e, protože údajně špatně ovlivňovala jednotný trh. A hádejte, co se stalo při hlasování. Všechny ostatní členské státy podpořily, to, že bezpečnostní doložka má zůstat. Já si tedy myslím, že bychom měli opravdu diskutovat. Ty situace se staly v minulosti, tak bychom neměli předstírat, že pokud to navrhujeme teď, že to bude něco nového a že to najednou nechceme přijmout, když jsme to podpořili předtím. No to, že diskuze je emocionální, ano, s tím do značné míry, míry souhlasím. My nechceme diskutovat na základě emocí, ale na základě fakt. V minulosti se s bezpečnostními doložkami stalo to, že pokud právně řečeno nebyl žádný jiný způsob, jak zablokovat používání, pak se využila ta doložka, a to na základě někdy eh, dost pochybných, eh, nebojím se říct, pseudovědeckých problémů. A je vždycky lepší, když známe ten opravdový problém. Potom ta diskuze bude správná a pořádná. Jestliže si někdo myslí, že je tam vědecký problém eh, v pořádku, ale jestli je to spíš otázka principu, proč nechtějí GMO, tak by to měli říct, neměli by to schovávat za něco, co není pravda. Pak jste se ptali na eh, posouzení dopadu. Já obecně za to souhlasím. Ale eh, je třeba říci, že posouzení dopadu lze provést pouze, eh, když proto máme nějaký jasný základ. Není možné v současnosti, i kdyby to bylo odsouhlaseno, odhadnout, kolik členských států se odvolá, pro které území, pro který z 64 existujících geneticky modifikovaných organismů. Takže na jakém základě bychom to posouzení prováděli? A kromě toho je vám všem určitě jasné, že Evropa je rozdělená. Některé členské státy prosazují GMO, E, jsou pro GMO, věří, že je to jediná budoucnost a že je to naprosto bezpečné. Já říkám, e, že my zaručujeme, že to, co bylo schváleno na evropské úrovni, je bezpečné. Další členské státy nejsou přesvědčené, nedovážejí GMO. My máme uh, seznam členských států, které nedovezly ani kilogram GMO a uh, poněkud překvapivě to jsou právě ty, které by byly pro ten zákaz. Takže já si nemyslím, že to, že to bude dramatická změna oproti současnosti. Můžeme o tom spekulovat, ale ti, kteří jsou pro, eh, nepoužijí opt-out a ti, kteří jsou proti, to nebudou používat dál. Takže jakou velkou dramatickou změnu očekáváte? Eh, samozřejmě eh, jsou tu některé země, které se zdržují u každého hlasování, které neříkají ani ano, ani nebo ne. Eh, to je eh, jedna třetina, 30%. A je velký otazník, proč to dělají. Proč neřeknou, my jsme pro, nebo my jsme proti. A tady souhlasím s tím, co jste říkali o existující legislativě a její správné implementaci. Eh, já bych byl velmi rád, kdybychom měli jasný názor, ať už by to bylo ano nebo ne, ale jasný názor členských států. Neměli bychom ale předstírat, že v Evropě je v současnosti nějaká většina. Není žádná většina pro a není ani žádná většina proti. A celá diskuze, kterou vedeme tady, mi připomíná diskuzi o tom, jestli sklenice je z poloviny prázdná nebo z poloviny plná. Půlka lidí kritizuje návrh, eh, protože sklenice by měla být úplně prázdná, a druhá polovina eh, diskutérů říká, že návrh je špatný, protože sklenice musí být úplně plná. A předstíráme, že eh, pro ať už plnou nebo prázdnou sklenici existuje většina, ale tak už to není. Tak to není. Za této situace tedy navrhujeme mechanismus, který umožní v rámci eh, právního řádu opt-out i pro jiné než vědecké důvody což samozřejmě bude pod dohledem. Bude se kontrolovat, jestli je to založeno na tom, co legislativní rámec dovoluje. Máme jasnou definici toho, co jsou jiné legitimní důvody a některé z nich máme dokonce zmíněné a uvedené v seznamu, který není úplný, u návrhu e, o kultivaci. Takže příklady máme. A já bych opravdu eh, vás chtěl ještě jednou vyzvat, abyste zvážili svou pozici vůči tomuto návrhu. Když hovoříte o 12 dalších návrzích, já se nechci vyhnout této otázce. Není to žádné tajemství, ale jde o něco jiného. Probíhá rozhodovací proces, který je potřeba chránit. My ale ne, že bychom měli 12 dalších únosných návrhů. My jsme zkoumali, co je možné a co ne. A když dospějí k návrhu, že tento návrh by vyžadoval změnu smlouvy nebo změnu hlasovacích vzorců ve všech systémech, tak jsem naprosto přesvědčený, že vy všichni byste byli a priori bez další diskuze proti. Proto jsme museli opustit ty možnosti, které byly naprosto nerealistické. A zůstal ten návrh, který máte na stole. A já říkám, že těžko najdete za současné situace, za současné pozice členských států něco, co by nám umožnilo e, řešit legitimní požadavky e, evropských obyvatel, které mohou být velice různé v různých členských státech. Děkuji. A nyní bych chtěl jen připomenout časový harmonogram. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. září ve 12 hodin. Hlasování ve výboru Envy 12. nebo 13. října a na plénu se bude patrně hlasovat eh, v ří, na říjnové třetí plenárce. Myslím, že další bod na pořadu jednání nemáme takže můžeme skončit naši dnešní schůzi. Děkuji a uvidíme se zítra.